Okay, uh, dear colleagues, I've... Takže, drazí kolegové, domnívám se, že budeme moci začít, protože už nastal čas. Uvidíme, kolik členů výboru ještě dorazí během prezentací našich vzácných hostů. Workshop zaměstnanost sociální záležitosti, výdobytky a výzvy. Mm, tento workshop byl sorganizován jako příprava na slyšení eh, kandidátů na komisaře. Je rozdělen do dvou částí. V první části dvě mezinárodní organizace, Mezinárodní organizace práce a OECD představí své politické strategie pro budoucnost své práce. A v druhé části zanalizují experti eh, vybrané politické oblasti eh, pro během života občanů Evropské unie právě tváří v tvář k výdobytkům a výzvám pro politiky Evropské unie. Eh, všechny informace mm, budou k dispozici stejně tak jako všechny prezentace na webové stránce našeho výboru EMPL. A teď přecházíme k první části a to je stanovisko či pohled mezinárodních organizací a začneme panem Heincem Kollerem, který je asistujícím generálním ředitelem pro Evropu a Střední Asii. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Krásné odpoledne, drahá paní předsedkyně, vážení členové tohoto výboru, drazí kolegové. Děkuji za to, že jste nás pozvali, abych vám představili naši vizi práce, jak z hlediska ILO, čili Mezinárodní organizace práce, tak pro Evropskou unii eh, se stanoviskem všech evropských institucí. Myslím, že toto je vynikající příležitost, abych se podílel o naše zkušenosti také s vašimi novými kolegy. Eh, ILO eh, a OECD má výbornou spolupráci, stejně tak s Evropským parlamentem jako s vaším výborem. ILO je nejstarší instituce OECD. E, to je vlastně dítě druhé světové války, e, ale ILO, Mezinárodní organizace práce, se zrodila v roce 1890 v důsledku e, revoluce. Je to jediná univerzální multilaterální organizace se stejným statutem, který je poskytován vládám, zaměstnavatelům i pracujíc, organizacem pracující. některé milníky z naší historie. V roce 1919 naše ústava mm, vysílá hlavní zprávu, že sociální spravedlnost je základní hodnotou pro dosažení míru. Potom umluva z Filadelfie, že práce není komoditou. A potom Nobelova cena 2008, eh, pracovní agenda o decentní, o důstojné práci, poté prohlášení o budoucí práci zaměřené na člověka. Eh, předtím tady nebyla osmihodinová pracovní eh, mzda. Mm, prostě ILO eh, inspirovalo svými 190 úmluvami životy mnohých lidí v mnoha zemích. Bez nich by vůbec nebyly regulovány, pracovní doba, odpočinek a tak dále. Z historických důvodů byla Mezinárodní organizace práce eh, položena do evropského kontextu v rámci eh, rámce o spolupráci. Spolupracujeme s technickými, eh, pardon, s evropskými institucemi, eh, protože eh, tato spolupráce je jedním z milníků. Potom máme pravidelné konzultace, jako dnes tento workshop a také zveřejňujeme Eh, různé studie k tématu sociálního pilíře. Význam v propagaci eh, ratifikací úmluv interně. Nezapomínejte, že jedině členové, jednotlivé členské státy jsou členy eh, Mezinárodní organizace práce. To znamená, že všechny státy musí podepisovat tuto úmluvu také prostřednictvím spolu práce rozvojové. A teď velice stručně eh, k naší úmluvě století. Všichni víme, že tady máme takzvané mega drivery změn a to je globalizace, životní prostředí, technologie a demografické změny. Eh, mám asi, jsem asi příliš temperamentní, bylo mi řečeno. Asi bych měl zpomalit, pravila paní předsedkyně. Eh, posledních 5-6 let jsme zvolili takzvaný bottom-up approach, čili přístup ze zora, to znamená, že jsme konzultovali tripartitu eh, týkající se toho, jak by měla vypadat práce v budoucnosti. A z toho vyústila globální zpráva komise v zimě tohoto roku, Eh, pod názvem eh, Tvář práce budoucnosti. No dobře, pravý řečník, já se pokusím zpomalit. Bylo mi řečeno, že jsem stále hodně temperamentní. Takže Potom jsme měli tu stoletou konferenci, tedy výročí, eh, ke stoletému výročí konferenci, kde se účastnilo více než 6 tisíc delegátů ze 187 zemí. 34 šéfů států a vlád bylo přítomno a 137 ministrů práce a sociální věcí, kteří schválili tuto deklaraci týkající se práce a potvrdilo se, že potřebujeme tento na člověka soustředěný přístup pro budoucnost práce. Abych to řekl jednoduše, když hovoříte s lidmi a hovoříte o digitalizaci, umělé inteligenci, budou poslouchat. Ale budou chtít taky vědět, co to znamená pro mě? Je moje práce ohrožena? Budu potřebovat nové dovednosti? Jak si je můžu osvojit? Kdo mi může pomoci? A tak dále, a tak dále. Mm, takže pro MOP se pokoušíme jak si dodat budou tváři práce budoucnosti sociální dimenzi. A máme tady v té mm, umluvě tři doporučení. První doporučení – posílení, a to je důležité, investování do kapacity star všech lidí, abychom využili příležitosti měnícího se světa práce, včetně efektivní realizo, efektivního prosazování rovnosti pohlaví, zahrnutí celoživotního vzdělávání pro všechny univerzální sociální ochranu, k tomu se ještě vrátím, a také podpora trvale udržitelného přechodu pracovníků. Za druhé, posílení institucí, které musí zajistit adekvátní ochranu všech zaměstnanců za plnění eh, úmluvy lidská práva na pracovišti. To znamená žádná nucená práce, žádná práce dětí a žádná diskriminace. Ale také chceme vidět adekvátní mzdy, maximální hranici pracovní doby. Práce by vás neměla zabíjet. A třetí priorita propagování trvale udržitelného inkluzivního růstu eh, a důstojné práce pro všechny, tak jak se to odráží v agendě 23 OSN, zejména eh, co se týče oblasti, pro které MOP je strážcem této umluvy. My si uvědomujeme, že se nemůžeme soustředit jenom na digitalizaci, ale je třeba, abychom se také soustředili na klasické sektory sektory, jako je průmysl péče o osoby a nebo také tento přechod k zeleným pracovním místům. Těšíme se na schválení závěru rady týkající se propagování této stále tohoto prohlášení MOPu které bylo vydáno u příležitosti staletého výročí. Tady jsou poskytovány hlavní směry i pro nové komisaře a nově vytvořené výbory Evropského parlamentu, aby budoucí politiky řešily v souladu s těmito vodítky. Jsme na společné cestě, abychom formovali budoucnost práce, kterou chcete. Evropská unie by měla kombinovat to prohlášení MOPu, o které jsem hovořil, s Evropským sociálním pilířem, lépe řečeno s Evropským pilířem pro sociální práva, tak, jak to stanovila zvolená předsedkyně komise ve svém pověřovacím dopise eh, designovaným komisařům eh, na začátku listopadu, eh, pardon, září. Eh, Zejména vítáme Evropský pilíř pro, o sociálních právech, jak to konstatovala předsedkyně komise a čekáme na schválení závěrů ze summitu. A samozřejmě my jsme k tomu přispívali, protože chceme eh, pokrok v Evropské unii. Se sociálním pilířem Evropská unie převzala vlastně vedoucí postavení k formování budoucí práce eh, v jistotě a plné zaměstnavosti za zohlednění důstojné práce pro všechny. Vidíme, že tento pilíř již eh, přinesl konkrétní výsledky, zejména nedávno schválenou směrnici pro rodiče a osoby pečující. Když hovořím s mladými lidmi a říkají mi, že hledají místo, když já jsem byl mladý, chtěl jsem třeba mít nějaké auto, takové místo jsem chtěl mít, kde bych ale eh, dnes lidé spíš chtějí flexibilní pracovní dobu, to je pro ně důležitější a tohle musíme brát vážně. Také jako část další implementace zásady rovnosti pohlaví byla vypracována nová strategie eh, vyžadující transparentnost i na straně společnosti. A to vše je v souladu s tou naší deklarací, s naším prohlášením. Připravovaný akční plán týkající se implementace sociálního pilíře je zcela zásadní. Tady bych si dovolnil upozornit pouze na dvě základní záležitosti. Za prvé, vytváření nového právního nástroje, který by zabezpečil, že každý pracovník v Evropě bude mít spravedlivou minimální mzdu. A zdá se, že teď to bude reálné, dosažitelné. Protože to by znamenalo skutečně velký přínos pro život pracovníků v Evropské unie. A O tom se také jednalo v Ženevě v červnu, což ukazuje na to, že potřebujeme adekvátní minimální mzdu, buď e, jaksi statutární, pevně stanovenou, anebo vyjednanou, par, e, vyjednanou tripartitou a pro všechny pracovníky, a to je velice důležité, nezávisle na smlouvě, na kterou jsou zaměstnáni i OSVČ, mají právo na adekvátní sociální ochranu. Doporučení rady schválené v prosinci 2018 na Radě ministrů pro práci a sociální záležitosti znamenalo velice významný krok před. Eh, také zabezpečení toho, aby určité systémy byly posíleny v rámci evropského semestru. To byl další krok správným směrem. Také bude zajímavé eh, vidět design no, nového systému zpětného zabezpečení zaměstnanců v nezaměstnanosti. My doufáme, a to je v souladu s tím univerzálním přístupem, který proklamuje MOP, že Evropská unie se stává skutečně mm, eh, takovým pionýrem na ochranu zaměstnanců i v, obla, v digitálním věku. Záležitost klimatu a životního prostředí je jedna, jeden z významných faktorů ovlivňující oblast, o které hovoříme v New Yorku. Máme ten summit a já proto domnívám se, je skutečně aktuální, aby se vypracoval také evropský New Deal, aby se zajistila spravedlivá, eh, aby se zajistil spravedlivý přechod, tak jak na to poukázala zvolená předsedkyně komise, aby se zabezpečilo, že nobody is left behind, nikdo nebude ponechán stranou. My se domníváme, že evropský zelený deal, Green Deal, bude nesmírně významný a podle výzkumu MOPu odhadujeme, že bude moci být vytvořeno zhruba 2 milionů pracovních míst v rámci tohoto Green Dealu. ale globálně v celku za to by bylo vytvořeno 18 milionů pracovních příležitostí, ale některá místa budou také ztracena a proto je třeba vyvinout úsilí pro propagaci zelené ekonomie, která musí být doprovázena sociálními opatřeními, která vybaví pracovníky nezbytnými dovednostmi a zároveň eh, budou eh, zahájena eh, také sociální opatření na jejich ochranu. Tato nová iniciativa povzbuzuje země k tomu, aby zahájili práci na svých akčních plánech. Také cítíme, že tripartitní organizace by měly být založeny na ehm, spravedlivém dialogu, ehm, co se týče trhu práce. A teď digitální agenda. Technologický rozvoj, zejména Digitalizace má obrovský dopad na svět práce, včetně povahy práce a vztahu na pracovišti. Máme tady nové cesty pro novou práci v Evropské unii, zejména co se týče právní legislativy, a to je samozřejmě práce pro Evropský parlament a také se opět soustředíme na vzdělávání, odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a další vzdělávání je prioritou Evropské komise. Ehm, také se dívat na pracovníky, kteří pracují na různých internetových platformách. Digital agenda takže je e, potřeba si uvědomit, že i tato digitální agenda pomůže vytvoření nových pracovních příležitostí. Mm, je třeba e, vytvořit efektivní systém celoživotního vzdělávání A e, ta umluva, e, která byla podepsána u příležitosti staletého výročí MOPE, MOPu, tady uvádí kvalifikace, které musí být společnou odpovědností vlád a sociálních partnerů. Definitivně jsou zapotřebí nová řešení ve sdílené odpovědnosti státní zprávy zaměstnavatelů i zaměstnanců. I když, a to je trošku smutná část příběhu pouze málo zemí rozvinulo plně integrovaný systém celoživotního vzdělávání a žádná země, vůbec žádná země nevytvořila koherentní systém financování celoživotního vzdělávání. Sociální pilíř se snaží dosáhnout inkluzivity pro celoživotní vzdělávání a vzdělávání pro všechny. Dokázali bychom si představit záruku pro celoživotní vzdělávání na evropské úrovni v duchu toho, jako je například záruka pro mládež. Jistě významným krokem je domluva vytváření eh, takových těch účtů pro individuální vzdělávání, eh, což se provozuje v rámci evropské politiky pro vytváření pracovních příležitostí pro mládež. Eh, a teď to vše je obsaženo. The ambition of the president-elect to vše je vyjádřeno v této úmluvě, kterou jsme vydali v rámci u příležitosti staletého výročí. Je třeba, abychom integrovali tuto agendu do všech relevantních portfolií nových komisařů. To bude jistě znamenat velké zlepšení v naší snaze. A teď jedno slovíčko o sociálních partnerech, abych to ukončil. Europe. There has been a real... Dokonce i v Evropě došlo k rychlé degradaci praxe vyjednávání smluv a tarifních dohod nejenom díky finanční a hospodářské krize, ale také v důsledku deregulace. OED, země OECD e, e, říká, že 30 v roce 1985 bylo 40 registrovaných lidí v odborech a dnes je jich jenom 17 A my potřebujeme nalézt cesty, jak znovu zaktivizovat sociální dialog, zejména pro nové formy práce sociální spravedlnost, důstojná práce v rámci agendy naší společné mapy Evropy pro tvář práce 21. století musí být naším společným cílem. My víme, že Evropská unie je průkopníkem v této oblasti a že jistě bude pokračovat ve svých snách v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám za prezentaci a za skvělé načasování. Nyní tady máte příležitost eh, položit dotazy nebo přednést nějaká doporučení, nejprve koordinátoři. Chce někdo položit nějaký dotaz? Nikoho nevidím. Chce se tedy přihlásit nějaký další člen našeho výboru? To vypadá, že vaše prezentace byla dokonalá, protože z ní nevyplynuly žádné dotazy. A nyní se tedy podíváme na agendu pro budoucnost, která by byla dobrá pro všechny. Vyjádří se k tomu pan Stefano Scarpeta, což je ředitel pro zaměstnanost a sociální záležitosti v OECD. Dobrý den a přeji všem pěkné odpoledne, vážená paní předsedkyně, ctění členové výboru. I pro mě je velká čest účastnit se tohoto workshopu a podělit se s vámi o hlavní úspěchy práce OECD v průběhu let. Chci zhodnotit to, jak digitální transformace a další megatrendy změní náš trh práce. Heinz hovořil o budoucím světě práce a často jsou tím spojeny, s tím spojeny určité obavy. Eh, jsme bombardováni informacemi v tom smyslu, že mnoho pracovních míst zmizí a že naši práci budou eh, ovlivňovat roboti. To znamená, že se musíme zabývat tím, jak politika může předjímat takové změny a jak může využít příležitostí, které jsou s tím spjaty. Nejprve bych rád řekla, řekl, že v podstatě čelíme třem hlavním trendům. Není tu jen jeden jediný trend. Digitální transformace se tedy posunuje velmi rychlým tempem, velmi rychle mění naší ekonomiku a svět práce. Digitalizace v posledních 20 letech eh, postupovala skutečně mílovými kroky. Ve většině evropských zemí, ve většině zemí OECD tady působí i další faktory. Dnes je to tak, že uh, uh, na, jedn, na jednu osobu starší 65 let připadají eh, čtyři pracující osoby, mm, v roce 2050 na jednu osobu starší 65 eh, let budou připrav, eh, připadat dva, dva pracující lidé. To znamená, že to jsou tedy faktory, které zásadním způsobem ovlivňují svět práce. Zároveň se naše ekonomiky stále více integrují, nejen na evropské úrovni, ale také globálně. Více než 40 pracovníků v OECD a takřka 50 pracovníků v EU e eh, pracují pro eh, zahraniční klienty. To znamená, že naše ekonomika je velmi silně integrována, dodavatelské řetězce jsou velmi rozsáhlé a integrace tedy znamená, že naše ekonomiky spolu navzájem velmi těsně eh, fungují, interaktují. To jsou hlavní eh, trendy, megatrendy. Rád bych položil otázku, jestli eh, do budoucna bude méně pracovních míst jestli pracovní místa zmizí. Pojďme se podívat na data, která jsou k dispozici. Pokud z nich budeme vycházet, tak eh, můžeme říci, že, že v podstatě ne. V Evropě je to tak, že máme vysokou úroveň pracujících mm, za celou poválečnou dobu. Někte, neplatí to pro všechny evropské země. V některých evropských zemích je stále vysoká nezaměstnanost, navzdory tomu, že v minulých eh, letech došlo k zlepšení, ale obecně je to tak, že eh, je na trhu práce nejvíce lidí eh, za poslední dobou, dobu. Naše ekonomiky se zároveň dramaticky mění. Na pravé straně vidíte, že zhruba čtvrtina eh, pracovních míst ve výrobě zmizela, naopak eh, služby ve službách pracuje o čtvrtinu lidí více. To znamená, že se mění povaha práce, typ pracovního místa, náplň práce a to zásadním způsobem. Technologie je tedy eh, velmi dynamická, změny jsou rychlé a eh, pojďme se na tomto grafu podívat, jaký je tedy, jaká je roční eh, práce průmyslových robotů. V roce 2017 to bylo 500 tisíc sekund a v roce 2021 to bude 700 tisíc sekund. To znamená, že to tedy eh, bude velká eh, expanze robotů. A ono nejde pouze o počet robotů, ale jde o to, že když ve výrobním procesu používáte robota, tak eh, to tedy stojí méně, než když zaměstnáte kvalifikovaného pracovníka. A to je důvod, proč se ty, ti roboti velmi rychle rozvíjejí. Pokud uděláme nějaký výhled do budoucna, tak eh, je zřejmé, že eh, tedy technologie budou ovlivňovat výrobní proces. Co to bude konkrétně znamenat? Eh, určitý počet pracovních míst, které v tuto chvíli jsou naplňovány lidmi, budou moci eh, být prováděny roboty. Tady vidíte konkrétní čísla. My se domníváme, že to je tedy eh, 14 v zemích OECD a 17 u členských zemí EU. To znamená, že je to mnohem méně, než jak praví některé apokalyptické vize. Takovýto podíl pracovních míst by mohly převzít stroje, ale pokud se podíváte na tu tabulku dole nebo na ten graf dole, eh, tak zjistíte, že se zásadním způsobem změní povaha pracovních míst, protože Eh, podstatná část práce nebo úkolů eh, by mohla být převzata právě roboty. To se týká zhruba třetiny pracovních míst. Já jsem použil tyto grafy, protože je to tak, že zavádění technologií závisí také na rozhodnutí podniků a na rozhodnutí společnosti. To znamená, že před sebou nemáme budoucnost, která by byla bez pracovních míst, ale bude to společnost, která zažije velmi hlubokou eh, zásadní transformaci. Bude to spjato s riziky a také s příležitostmi. Heinz hovořil o tom, že jedna z velkých výzev eh, spočívá v tom, aby eh, všichni ti, kteří jsou na trhu práce měli dovednosti, díky nimž budou moci ve své práci i nadále pokračovat. To znamená, jak docílit toho, aby měli žádané kompetence. Tady jsme u e, zásadní otázky. Na levé straně vidíme, kolik individuálních pracovníků se účastní e, formálního a neformálního tréninku a vidíte tu rozdíl mezi nekvalifikovanými a vysoce kvalifikovanými pracovníky. osoby samostatně výdělečně činné a osoby se smlouvou na dobu určitou mají menší podíl odborného vzdělávání. Jsou to tedy ty eh, zranitelné skupiny. Naše systémy trhu práce tedy dávají více příležitostí vzdělaným, kvalifikovaným pracovníkům ve velkých, firmám, ve velkých firmách a méně příležitostí těm, kteří jsou v podstatě zranitelní. A to je problém, protože vidíte, že 6 z 10 eh, dospělých pracovníků nemá dostatečné znalosti a dovednosti nutné pro práci s počítačem. A to je velký problém, protože mnoho pracovních míst nebo pozic bude vyžadovat eh, znalost práce s počítačem. To znamená, že nyní se tedy můžeme podívat na politická doporučení. Jsou to různé kroky, které členské státy mohou přijmout. První věc, eh, eh, my tedy musíme začít chápat celoživotní vzdělávání jako určitou nutnost, která je potřeba Eh, během celého pracovního života. Musíme odstranit překážky dalšímu eh, vzdělávání. Eh, musíme se také snažit o to, aby jak společnosti, tak pracovníci pochopili, jaké odborné vzdělávání je nejvíce potřeba právo na vzdělávání by mělo být přenositelné z jednoho pracovního místa na druhé. To znamená, že pokud ten individuální pracovník má více zaměstnání, mělo by být možno eh, si právo na vzdělání přenášet sebou eh, Měli bychom také sdílet finanční zátěž pětou s celoživotním vzděláváním. V tomto je tedy Evropská unie eh, průkopníkem, eh, dejme tomu eh, záruka pro mladé a další iniciativy jsou pouze příklady. Eh, tohoto přístupu. My si musíme uvědomit, že v Evropské unii máme nejvíce rozvinutý systém sociálního zabezpečení. Pokud se podíváme na to, jak jsou nároky jednotlivců kryty, tak zjistíme, že celá řada pracovníků zatím nej, není pokryta eh, proti rizikům nezaměstnanosti eh, nebo jsou pokryti pouze na krátkou dobu. Dvě, dva ze tří uchazečů o práci nepo, nepobírá žádné dávky v nezaměstnanosti. Tady hovoříme o e, různých pracovnících se smlouvou na dobu určitou a e, se smlouvou o dílo a tak dále. Pracovníci v nestandardních e, formách zaměstnání ze 40-50 tedy dostanou eh, podporu nezaměstnanosti pouze ze 40 nebo 50 Jaká jsou politická doporučení? Myslím si, že by bylo potřeba revidovat eh, kritéria pro sociální ochranu. Měli bychom zaměstnancům eh, umožnit nezávislou práci, měli bychom posílit sdílení rizik v rámci trhu práce mezi jednotlivými skupinami, tak abychom bojovali proti finančním pobítkám, které jsou, eh, přispívají k vytvářením nestandardních mm, pracovních podmínek. Nároky by měly být přenositelné, o tom už jsem hovořil. A nyní tedy ten třetí nejdůležitější bod. Evropská unie eh, se vyznačuje Eh, tím, že sociální zabezpečení je dáno pra, eh, pracovní smlouvou. Měly by být vyjasněny eh, podmínky tak, aby bylo jasné, jaký je rozdíl mezi zaměstnancem OSVČ. Jeden z devíti pracovníků v OECD a jeden ze, zemny, ze sedmi pracovníků v Evropské unii má smlouvu na dobu určitou. Zaměstnanecká smlouva je vlastně klíčem k přístupu k sociálnímu zabezpečení a proto je tedy důležité, abychom eh, pracovníky dobře klasifikovali v závislosti na tom, jakou mají pracovní smlouvu a jakou práci dělají. Každý sedmý pracovník v OECD a v Evropské unii je OSVČ. 16 OSVČ je finančně závislých na jednom klientovi. To znamená, že v podstatě eh, jsou do určité míry autonomní, mohou se rozhodnout, jak a kdy eh, budou pracovat, ale zároveň závisí na jednom klientovi, to znamená, že jsou zároveň poměrně závislí a tím se vlastně podobají zaměstnancům. Eh, takže klasifikace z různých pracovních smluv je v tomto ohledu naprosto zásadní. Měli bychom tedy bojovat proti falešné samostatnosti. Eh, měli bychom také bojovat proti takzvané šedé zóně mezi skutečnou zaměstnaností a samostatnou činností. To znamená, že musíme řádně klasifikovat pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a pracovníkem a právě proto se musíme zaměřit na tu takzvanou šedou eh, zónu. Musíme zlepšit přístup k odbornému vzdělávání a tak dále. To znamená, že klasifikace musí být eh, řádně provedena a eh, musí zohlednit i ty, kteří pracují v rámci platformové ekonomiky a další budoucí eh, formy práce. To znamená tu závislou i nezávislou práci. V některých oblastech jsme zaznamenali takzvanou monopsony. To znamená, že jeden zaměstnavatel má dominantní mm, pozici v celém sektoru a to ohrožuje rovnováhu na trhu práce a oslabuje vyjednávací sílu zaměstnanců. A konečně poslední věc, a o tom hovořil i Heinz, Eh, hovořil o tom, že zaměstnanci tady musí eh, nést větší zátěž, ale zároveň jejich združení jsou eh, slabší. v některých oblastech nejsou pracovníci pokryty kolektivními smlouvami, kolektivním vyjednáváním. Tam, kde kolektivní nebo tarifní dohody jsou tedy Eh, vstaženy na všechny zaměstnance, tam to tak není, ale někde jsou pracovníci prostě vyňaty z pratnosti tarifních dohod. My si musíme uvědomit, že je tu celá řada politických doporučení, která je k tomu možno formulovat. Eh, měli bychom například eh, být ku pomoci odborům, tak aby zvyšovali počet svých členů. Měli bychom ponechat prostor pro kolektivní vyjednávání, měli bychom podporovat národní konzultace a diskuze o budoucích podobách práce. Musíme si uvědomit, že i v této oblasti eh, jsou různé možnosti, jak v EU, tak v OECD. Celá řada zemí eh, v podstatě podporuje nové formy organizace práce a do určité míry tedy eh, souhlasí s těmito iniciativami, podporují tyto iniciativy, vám eh, podporuje tyto iniciativy a tady uh, eh, několik konkrétních politických doporučení. Za prvé mzdy. Měli bychom rozšířit kolektivní vyjednávání a měli bychom bojovat proti té zmíněné monopsonii platformoví pracovníci. Měli bychom vyjasnit klasifikaci a měli bychom ochranu a práva eh, rozšířit i na tyto skupiny. Eh, ne, Některé osoby samostatně výdělečně činné mají dostatečnou sociální ochranu, ale u jiných musíme eh, tedy tu ochranu posílit tak, aby nebyly zranitelnější oproti tradičnějším zaměstnancům. Musíme posílit sociální ochranu, systém sociálního zabezpečení, tak aby tím systémem propadlo méně lidí. Bohužel eh, lidé propadají tím systémem i v nejvíce rozvinutých evropských zemích. Celoživotní vzdělávání nefunguje a to ani v zemích, kde eh, se tomu hodně věnují. Vzdělávání není Eh, k dispozici pro ty, kteří ho nejvíce potřebují, to znamená pro nejméně kvalifikované pracovníky, pro pracovníky, kteří jsou ve středním věku a tak dále. To všichni ti, kteří potřebují být lépe připraveni, tak aby mohli čelit eh, hrozbě ztrátě pracovního místa. A sociální dialog jako poslední věc musíme tedy rozšířit kolektivní vyjednávání na určité skupiny osob samostatně výdělečně činných. Já si myslím, že to je velmi důležité tváří v tvář dnešnímu rychle se měnícímu e, světu. A nyní tedy závěr. Stojíme před celou řadou velmi důležitých výzev, na které musíme reagovat. Musíme eh, se soustředit na všechny oblasti najednou, ne na každou zvlášť. Potřebujeme komplexní přístup, celostní přístup, ten je naprosto nezbytný. Musíme vzít tedy jednotlivé prvky, spojit je a tím tedy eh, formulovat politickou reakci, politickou odpověď, která dostojí výzvám, před kterými stojíme a díky tomu také jednotliví pracovníci budou moci lépe využít příležitost možností, které z toho vyplývají. Eh, celoživotní vzdělávání. Musíme zaručit to, aby lidem bylo jasné, proč se mají školit, proč mají absolvovat odborné vzdělávání. Týká se to všech pracovníků, ne pouze těch mladých. Eh, přiměřené eh, financování. To je také velmi důležitá věc. Musíme mobilizovat zdroje z dalších oblastí, protože toto je tedy součást agendy OECD. Musíme také dbát na to, aby všechny ehm, podniky platily dostatečné daně. Já vím, že sem spadá koncept eh, BEPS. Eh, my eh, se musíme postarat o to, aby prostě všechny společnosti platily dostatečně, dostatečné daně tam, kde mají. To tedy přinese výsledky to je ta agenda pro budoucnost, která bude fungovat pro všechny. Je to náročná agenda, ale myslím si, že ji musíme realizovat tak, abychom nabídli řešení pro lidi, kteří se obávají z budou, eh, budoucnosti. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Now again. A... Uh, Děkuji. Teď je, je prostor pro vás, pro vaše otázky. Nejdříve koordinátoři. pan jako první, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za trefnou živou prezentaci. Vždy jsem si vážil OECD jakožto eh, dobrý zdroj pro politiku, která staví na faktech, na důkazech. Dvě otázky z mé strany. Možná, že poměrně velkou část problémů, o kterých se hovoří, bychom mohli vyřešit přes jednu věc. Hovoří se o takzvaném care industry. A to je jedna z věcí, kdy řešíme jednak zranitelnost a ty body zranitelné měníme v dovednosti a potom také řešíme zapojení seniornějších občanů a rozvíjíme ekonomický potenciál, podnikavost a tak dále. Mohli byste se vyjádřit k tomuto? Je to po, také podle vás hlavním zdrojem pro řešení některých těchto změn? Nemám na mysli jenom to, aby to přicházelo ze státního sektoru, ale také z podniků. Potom kolektivní vyjednávání, o kterém jste hovořil v rámci sociálního dialogu. Máme samozřejmě doporučení pro jednotlivé země. Chceme posílit sociální dialog. Hovořili jste o ILO. V podstatě se řídíte základních úmluv a tak dále. Můžete zodpovědět i toto? Kolektivní vyjednávání přináší určité problémy. Někteří podnikatelé se toho bojí a občas se děje to, že podstatě členské státy eh, jsou zablokovány, kdy se stát eh, vyjednává s odbory a nedosahuje se výsledků. Některé členské státy mají hodně podmínek, eh, u některých států nic takového vlastně už neexistuje. Co dělat s tou ideologií, která zatím je? Kolektivní vyjednávání často je spojováno s, určitou, s určitým typem ideologií a kvůli tomu Někteří, některé subjekty, kteří podporují jinou ideologii, toto odmítají. Máte eh, nějaké řešení pro určitý eh, neutrální ideologický náhled na toto? Máme nějaké posouzení dopadu k tomu, že pokud bych, kdybychom toto uplatňovali neutrálně, tak to nebude mít takovéto účinky. A ještě jednou děkuji za prezentaci. Paní předsedající, nejdříve pan Skarpeta a potom pan Kolar. Děkuji za položené otázky. Mm, máte naprosto pravdu u, u e, této ekonomiky. E, máte pravdu, že naše populace stárne, ale e, je to dáno také tím, že žijeme déle a to žijeme déle také za dobrého zdraví, což je pozitivní problém, ale je, že jestliže žijeme průměrně v dobrém zdraví, tak to nemusí platit pro všechny a poslední roky většinou vyžadují intenzivní péči. To znamená, s ohledem na stárnutí populace, s ohledem na to, že žijeme déle, tak eh, to odvětví dlouhodobé péče expanduje a bude tomu taky v budoucnosti. A my potřebujeme opravdu systémové změny odvětví. Většina zemí u dlouhodobé péče ponechávala tuto část na rodinách. Někdy ženy zůstávají doma, nejsou nějak placeny a starají se jak o e, starší členy rodiny, tak o děti. A z velké části tedy ponecháno na rodinách a je zapotřebí, abychom z toho vytvořili určitý systém, kde bychom zlepšili pracovní podmínky, bylo by to odpovídajícím způsobem odměněno a mohli bychom tak plně využít potenciál i tu poptávku, která v tomto odvětví se objevuje. To znamená, nejde pouze o, o regulace, ale také o školení, přeškolování, podporu dlouhodobých eh, pečujících osob, eh, tak, aby to bylo i atraktivní odvětví pro jiné pracovníky a také, aby ta pracovní místa vykazovala lepší kvalitu. Vyžaduje to zdroje, mm, legislativu, ale také úsilí na straně tvůrců politiky i sociálních partnerů, tak abychom pochopili, jaké jsou výzvy, tak abychom tato pracovní místa maximálně využít. aby se šlo o dobrá pracovní místa. Dnes jsou eh, to pracovní místa špatně placená s eh, obtížnými podmínkami. Takže potenciál tady je, ale je třeba ho využít. Eh, spolu s kolegy pracujeme na dokumentu o dlouhodobé péči a na G20 jsme k tomu vystoupili, hovořili jsme o určitém potenciálu, a také jsme hovořili o tom, co bychom navrhovali udělat v tomto odvětví, tak, aby šlo o odvětví, které bude atraktivní. Druhá věc, plně s vámi souvisím, souhlasím. Pokud jste se podívali na poslední práci OECD, tak nemáme jasnou sadu eh, jednoho řešení pro všechny, pro kolektivní vyjednávání, protože to odráží různé sociální preference, normy a tak dále ale eh, myslím si, že jsme zdůraznili celou řadu reform, které proběhly v různých zemích, proto aby kolektivní vyjednávání a sociální vyjednávání fungovalo lépe. Mm, dívali jsme se na to, jak funguje ve Francii a dalších zemích. A jde o to, eh, zavážit, co je třeba udělat na národní úrovni, to znamená ten dialog na národní úrovni, ale potom také eh, dát určitou flexibilitu na tu nižší úroveň, protože mm, způsoby se velmi liší. A některé země se snaží podpořit eh, sociální dialog právě i na těch nižších úrovních. Posouzení dopadu, o tom už jste hovořili, když se podíváte na poslední dvě vydání eh, výhledu zaměstnanosti OECD, tak eh, my se snažíme pochopit, jak kolektivní vyjednávání má dopad na výsledky trhu práce a ekonomické výsledky a nemáme jednotný ekonomický model, který by přinesl dobré výsledky, ale mm, celá řada eh, aktivit a opatření přichází lepší výsledky, přináší lepší výsledky, pokud o zaměstnanost, pracovní podmínky, mzdu a tak dále. V některých zemích sociální partneři se sami ujmou odpovědnosti, například u školení nebo u benefitu. A je to takový kolegiálnější přístup pro řešení kterých výzev. Takže jsou tady různé rozdíly, ale pro každou zemi se tam najdou opatření, která můžete přijmout. Důležité je uznat, eh, že pokud jste nezávislý pracovník, tak eh, právo hospodářské soutěže vám vlastně brání v tom, abyste eh, vyjednával spolu s dalšími kolegy vůči svým klientům. To by bylo proti eh, právu hospodářské soutěže. A my nechceme měnit právo hospodářské soutěže, protože je hodně složité, ale možná se trochu podívat na výklad, tak aby také nezávislí profesionálové měli možnost kolektivního vyjednávání. Yeah, thank you. Um... Děkuji. Tak nemám moc, co bych doplnil. Vidíte, že opravdu naše dvě organizace jsou velmi konzistentní, ale k tomu odvětví péče máte pravdu. Veškerá zjištění, eh, eh, ta ekonomika péče, tak eh, byla s jedním hlavních motorů toho, co jsme identifikovali pro budoucnost, jaké to má výzvy. Ale je to trošku složitější. Můžeme jako společnost si dovolit mít pečovatele, většinou jde o ženy v rodinách, aby tuto věc, činnost dělali zadarmo. Nejde jenom o péči o děti, ale také o rodiče. A nebo musíme úplně změnit náhled na věci a snažit se tento typ služeb, které jsou konec konců velmi užitečné eh, pro naši společnost, nějakým způsobem odměnit z hlediska mest, eh, důchodů a tak dále. To znamená, jde o mnohem hlubší, složitější otázku. Ale velmi zajímavé je eh, vidět, jak to funguje v praxi. V Berlíně proběhl panel, jedna mladá dáma se postavila a řekla, že je už naprosto znechucená tím, že platformová ekonomika má tak špatnou pověst. To znamená, dochází k určité změně. Platformová ekonomika, žádná práce, neomez, žádná práva, neomezená uh, pracovní doba a tak dále. Něco je třeba změnit. Ale ona měla platformu eh, právě ke službám v oblasti péče a říkala, že v tom svém obchodním modelu Eh, nevyřešila to, že mnoho pečujících byli seniori, kteří chtějí poskytovat služby jiným starším osobám, které už nejsou schopny se o sebe postarat. A potřebují eh, o to, to, aby o někdo pečoval, což je velmi eh, pozitivní strana té ekonomiky péče. Kolektivní vyjednávání. Plně souhlasím se Stefanem, závisí to na národních tradicích, uplatňujeme zásadu subsidiaritu a tak dále. Jak výjít z té pasti ideologie? Myslím si, z hlediska posouzení dopadu se musíme podívat na fakta. Eh, pokud máme řádně fungující kolektivní vyjednávání, tak to může trvat něco déle, ale bude to prospěšné pro podniky, pokud vytvoříme určitou odpovědnost na obou stranách vyjednávacího stolu, zaměstnanců i zaměstnavatelů. Teď nehovořím o vládách. Eh, mám spoustu eh, zajímavých zkušeností z ILO, kdy mnozí sociální partneři chtěli vlastně nechat stranou z celého procesu vládu. Což je velmi důležitý prvek. Organizace zaměstnanců i zaměstnavatelů by možná měly eh, zvážit a změnit ten způsob, jakým fungují a služby, jaké poskytují. Velmi mě pozbudilo, když jsem viděl, že v Dánsku eh, můžete přes digitální platformu si zajistit úklid a oni mají kolektivní vyjednávání o minimálních mzdách, o pracovní době. A myslím si, že takto bychom na to měli v budoucnosti nahlížet. To znamená vlastně očistit to od určité ideologie a změnit náš náhled. Zúčastnil jsem se eh, konference během rumunského předsednictví eh, Etik eh, mm, byl spoluorganizátorem a oni hovořili o určité rámcové směrnici pro kolektivní vyjednávání. Mě to hodně zaujalo jako myšlenka. Vím, že z hlediska pravomocí, které vyplývají ze smluv a s ohledem na subsidiaritu je to samozřejmě složité, ale možná by stálo za to se tím zabývat s cílem přijít eh, s něčím smysluplným, kdo by vlast, co by vlastně změnilo eh, ten negativní obrázek kolektivního vyjednávání. Paní Rafalská, jakožto koordinátorka za EKR, prosím, máte slovo. to bylo všechno, co se děje. Evoluci tego rynku pracy, tylko wprost o bylo to hodně slyš- zajímavé to slyšet. Nemůžeme hovořit pouze o vývoji trhu, ale o, o revoluci trhu. Automatizace, robotizace, umělá inteligence, to jsou všechno prvky, které zásadně mění trh práce. A trpí tím většinou člověk. Může to vyvolávat dojem, že někteří pracovníci se mohou cítit vyloučení, protože eh, dnes nejsou schopni udržet krok s těmito technologiemi. A to je určité riziko. Oni to vidí jako riziko, jako hrozbu. Kromě toho hrozí, že se budou prohlubovat územní rozdíly. Automatizace dnes ale generuje více pracovních míst, anebo je eliminuje. To znamená, přináší na více pracovních míst nebo naopak ničí pracovní místa. Můžete nám k tomu něco říci? Dnes také tady zazněl příklad Francie a řešení, která jsou výhodná z hlediska zaměstnanců. Já bych chtěla uvést příklad z Polska. A e, různé způsoby netradičního zaměstnávání byly pře, byla přijata určitá opatření na národní úrovni, která mají chránit zaměstnance nebo pracovníky, a to i v těch netradičních formách zaměstnání. Například poprvé v roce 2017 eh, byla zavedena minimální hodinová sazba. A potom máme také zákon, který umožňuje osobám, které byly najaty na, na základě nějakého nestandardního kontraktu, aby se ehm, spojili a fungovali i přes odbory. A tímto způsobem se snížil potom počet těch eh, neregulárních eh, pracovních smluv. Zaznělo tady také téma přechodného období. Mě by zajímalo, jak dlouho bude trvat. Mám pocit, že to může být eh, vlastně takovou dobu neurčitou, že to bude do nekonečna. Otázka flexibility. Dojde ke ztrátě jistoty, zejména v případě starších zaměstnanců. Pracovníci, kteří dnes vědí, že se budou muset celý život vzdělávat, že už nebudou alternativy, protože pokud tak neučiní, tak se neudrží na trhu práce. Nejdříve pan Skarpeta a potom pan Koller. Děkuji za položené otázky. Ta první eh, část eh, přetlumočení nebyla úplně jasná, ale snad jsem eh, pochopil to, na co jste se ptali. Neměl, nemusíme spekulovat o daleké budoucnosti. Podívejme se na to, co se děje posledních 10-15 let a už na tom vidíme, že digitální transformace, stejně jako ty další velké trendy, o kterých jsme hovořili, mění, a to velmi zásadně, trh práce. Ve většině zemích EU i OECD vidíme je v polarizace trhu práce. Na tom vyšším eh, konci z hlediska náročnosti na dovedností se vytvářejí eh, nová pracovní místa i hodně a to též platí na, tom druhé, na té druhé straně spektra s těmi menšími dovednosti. A v tom středu, kde v minulosti eh, byl velký počet pracovních míst, tak tam dochází ke snížení. To znamená, vytvářejí se eh, mnoha nová pracovní místa, ale ne na stejné úrovni kvality. Některá mají velmi nízkou kvalitu z hlediska eh, odměny nebo z hlediska kariérní perspektivy. Takže eh, bychom měli pomoci těm, kteří, kterým hrozí to, že by vlastně se dostali do těch méně kvalitních pracovních pozic, pracovních pozic aby naopak šli opačným směrem. Je to otázka eh, odvětvová, otázka eh, věku, otázka eh, územní, například ta věková otázka pro mladší lidi je mnohem snažší se přizpůsobit. Evropské a neevropské země implementovaly celou řadu reform a myslím si, že stojí za to se podívat na zprávu, která byla nedávno zveřejněna před pár měsíci. Jde o v podstatě schromáždění odpovědí zemí OECD, které nám poskytly. Eh, jde o eh, reakce na nové formy práce. A je obdivuhodné, eh, kolik odpovědí se nám dostalo s ohledem na ty výzvy, o kterých jsme hovořili. Některé odpovědi samozřejmě jsou specifické, odpovídají těm specifickým potřebám dané země, ale pokud je o uzavření té propasti v přístupu k přeškolení, sociálním zabezpečení tak dále, tak je to důležité. Potom máme jednu zvláštní oblast, hovoříme o platformových pracovnicích nebo závislých eh, dodavatelích a na to reagují jednotlivé země velmi odlišně. Problémem je, že většina těchto platformových podniků jsou nadnárodního charakteru, působí v mnoha zemích a chybí tady eh, koordinace v politické reakci, což vede k velké arbitráži. To znamená, eh, podniky vlastně přemístují ty své zaměstnance do eh, míst, kde to je pro ně výhodné. V Evropě se to snažíme nějakým způsobem regulovat a jde o trh, který je na vzestupu. Nestandardní formy zaměstnání Eh, vím o některých těch eh, formách, které fungují v Polsku. Vy jste eh, to trefila přesně. Nemůžeme mít standardní zaměstnání, které by platilo pro všechny. To není v naší budoucnosti. Je třeba pochopit, jaké jsou podmínky, jaké jsou pobídky z hlediska regulace, z hlediska legislativy, tak abychom i zachovali ty nestandardní formy zaměstnání a abychom zachovali určitou flexibilitu. Souvisí to například se zdaněním a legislativou ke zdanění, pracovními podmínkami. Je to spousta eh, práce pro eh, nestandardní pracovní podmínky nebo formy zaměstnání a je to oblast, eh, ve které už probíhá celá rada opatření. Ještě na závěr. V některých zemích došlo k výraznému navýšení samostatně výdělečných osob, protože mají hodně pobídek Eh, jsou k tomu motivováni. Například eh, jde o eh, různá daňová zvýhodnění u daně z příjmu. Ještě to complement the remarks. Já jenom doplním hm, kolegu. Přechodné období. Vy jste hovořila o tom, že je to taková nekonečná přechodná doba a obávám se, že tomu tak je vlastně už od doby, kdy jste ve škole, tak eh, máme před sebou problém, jak eh, na ty neustále změny lidi připravit, jak eh, jim pomoci, aby neměli pocit, že jsme na ně zapomněli, abychom odbourali ten pocit nejistoty. Za ILO máme pocit, že potřebujeme silný podpůrný rámec, nejenom u veřejných struktur zaměstnanosti, ale také jde o řádnou sociální ochranu v případě, že mm, přecházíte z jednoho místa na jiné. Jde také o dobrou analýzu trhu práce, aby jsme věděli, jaké dovednosti budou zapotřebí, protože je opravdu velmi frustrující, když jste vyškoleni na něco a na trhu práce nikdo nic takového nepotřebuje. mnohé země, mimo jiné také Polsko, se v této věci dostali poměrně daleko. Potom sociální práva bez ohledu na status. Tam řešíme otázku eh, těch nestandardních forem zaměstnání. Je třeba se postarat o to, aby eh, i tyto osoby měly určitá sociální práva, to znamená podporu v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění, důchody. Jinak eh, neodbouráme pocit nejistoty. A to je to, o co tu jde. Thank you. We will move to the second round. Děkuji mnohokrát a teď budem, učiníme druhé kolo otázek, kde se mohou zeptat další členové výboru. Nejprve nazbíráme otázky a pak dostanou slovo panelisté na odpovědi. Nejprve paní Špárnták a eh, připravte se, panem Andersi. Děkuji vám mnohokrát za vaše prezentace. Já mám otázku, protože vy jste nám představili tu agendu přechodu, která by měla fungovat pro všechny. Hovořili jste o třech megatrendech a dávali jste příklad robotizaci, která by mohla mít dopad na 17 lidí na trhu práce, ale nejsem si tak jistá, kde je ten váš trh práce protože 100%, já si myslím, že 100% lidí se bude týkat klimatická změna. A nic jsem neslyšela o změně profesí, která, kterou lidé budou muset absolvovat a jakým způsobem bez e, nějakých doporučení e, dojde ke spravedlivému přechodu a aby lidi nemuseli prostě nést náklady toho, co si vlastně nebudou moc ani dovolit. Děkuji pan Manders a paní Dura Fernandez. Děkuji vám. Sedím zde. Já tady zastupuji tu starší část obyvatel 50 plus v Nizozemsku. Hmm, to je většina, to je více než polovina obyvatel Evropské unie je 50+, plus, takže reprezentuji velkou část obyvatel. Když chcete používat eh, zelenou ekonomiku, měli by lidé být zdraví, ale nebudeme-li se soustředit na této skutečnosti, tak eh, zdravotní pojištění bude příliš drahé a nemůžeme žádat od lidí, aby pracovali až do 70 let života. Za druhé, není na čase, protože teď hledáme řešení tradičním způsobem, eh, spolupráce s odbory a tak dále. Ale když jsem viděl vaše čísla, ta byla předpokládám z roku 2016, to znamená 2-3 roky už je to staré, vidíte, že tady je požadavka, požadavek po robotech ohromná a nikdy nemůžete skompletovat robota, aby byl opravdu jako lidská bytost. Není tedy na čase, abychom tak trochu nově pouvažovali o nových způsobech řízení. Známe komunismus, kapitalismus, socialismus. A nic z těch tří nefungovalo v minulosti a možná, že bychom měli hledat jiný systém zprávy věcích veřejných a vlády, protože jinak by roboti rozhodovali všechno a to není to, co bychom si přáli. Mohla, a teď hovořím k předsedkyni tohoto výboru, možná, že bychom mohli také pozvat pana Piketyho, protože on má velice specifický názor na budoucnost ekonomického uvažování. Děkuji. Děkuji vám. Paní Fernandez se vzdala své otázky. Mm, moje otázka již byla zodpovězena. Děkuji mnohokrát. Takže paní Šajby. A připraví se pan Kaněv. Krásný dobrý den. Já se chci zeptat pana Skarpety moc mě zajímala celá ta část vaší prezentace týkající se zaměstnanců nebo pracovníků platform a očekávám, že náš výbor pro sociální záležitosti bude mít příležitost pracovat na příští seměrnici týkající se právě platform. Hmm, o tom se vícekrát již hovořilo eh, během dnešní schůze. Vy jste hovořil o nezbytnosti hovořit o otevření eh, možností sociálního pojištění pro zaměstnance platform a také, a teď cituji, je, řekl jste, je třeba zahájit nové formy sociálního dialogu pro zaměstnance platform nebo pracovníky platform. A teď se ptám, znamená to, že sociální dialog by měl být navázán eh, pro mm, eh, pracovníky platform v tom tradičním slova smyslu na jedné straně ti, co pracují tedy na platformě, na druhé straně ti, co je vlastní, anebo hovoříte o nové formě sociálního dialogu, protože vy jste hovořil o jiném modelu eh, jestli už třeba to bylo jako experiment provedeno někde jinde a tady v tom případě bych tedy se ráda o tom dověděla něco více. Děkuji mnohokrát a teď pan Kaněv. Když jsem se snažil motivovat svého syna, řekl jsem mu, že až bude velký, budou dvě uh, dva druhy práce, zlatí roboti a nebo roboti, kteří budou uklízet a když se nebude učit, tak bude jenom ten eh, uklízecí robot. No, ale žerty stranou. Eh, co podle vás jak lze zamezit z zvyšujícími se náklad, zvyšují, jak zamezit zvyšujícím se nákladům na práci. Nebylo by moudřejší spíše s hlediskem na zelený přechod ekonomie snižovat náklady na práci pro ty pracovníky, kteří budou potřebovat nové dovednosti pro všechny, kteří se budou muset přizpůsobit této zelené ekonomice. A já si myslím, že to bude 90 podniků i zaměstnanců. Děkuji mnohokrát a teď tedy zahájíme druhé kolo odpovědí, prosím. První otázka. My jsme nahovořili o tom přechodu Já jsem se zmínil o té Just Transition to Green Jobs, to je to, kde budou relevantní pracovní příležitosti že my musíme pomoci v tomto přechodu, zejména v oblasti no, vybavování novými dovednostmi v těch zelených e, pracovních místech, čili tuto nezbytnost si uvědomujeme. Co se týče životního stylu, co se týče MOP, my na to hledíme z druhé strany. My chceme zabezpečit, aby lidé neonemocněli během doby, kdy pracují. To znamená bezpečnost a, pra, bezpečnost a, zdraví, a, a ochrana zdraví na pr- pracovišti. Ale a teď ta agenda 2030 znamená také překonání určitého stylu tradičního způsobu uvažování. My spolupracujeme se Světovou zdravotnickou organizací, abychom se na to dívali z obou stran a tento integrovaný přístup zvolila, domnívám se, i Evropská unie. Jeden z velkých problémů je v skutku při tedy uh, zvyšujícím se věku, do kdy lidé pracují. Když zvýšíte tedy také mez, mez pro důchody, tak chcete také zabezpečit, aby ta profese byla opravdu vhodná pro starší občany a to je věc, na kterou se musíme podívat a v tomto ohledu už jsme také předestřeli určitá doporučení. Vlády a roboti. No, v zásadě otázka je, budou nám vládnout roboti nebo my robotům? Já si myslím, že ta druhá možnost by byla tedy lepší. A mm, e, využívat roboty tam, kde nám mohou být užiteční, a to také tak trochu souvisí s pracovními na, s náklady na práci. Tam, kde je náklad na práci příliš drahý pro manuální práci lidí, potřebujeme roboty. To neznamená, že roboti nám budou vládnout. Eh, je třeba, abychom přešli k jiným formám eh, prací, nejenom tedy čistící roboti, uklízecí roboti, je tady celá řada jiných možností. Já jsem šel například v Kasánu v Rusku kde je člověk, který měl 60 profesí a otázkou bylo, jak spojit klasickou práci s roboty. A já jsem byl ohromen jedním krejčím, který mě strčil do skenu. Tam ten sken mi vzal míry mého nedokonalého těla aby byl schopný, kdyby chtěl něco elektronicky si objednat, tak by bývalo stačilo, abych jim napsal. Musíme si uvědomit, že tedy naše mm, percepce vnímání robotu je trošku úzkoprsá. Musíme si uvědomit, co všechno roboti mohou. A co se týče vlád nebo zprávy věcí veřejných, veřejných EU to ještě neudělala, ale probíhá v určitých zemích diskuse o tom, zda když robot nahradí pracovníka, jestli máte zdanit toho robota, jako byste zdaňoval toho dělníka. A to je zajímavý koncept, že? A potom otázka zvýšené, zvýšených nákladů na práci vzdělávání, školení, to všechno jsou na, nejsou náklady, ale investice a ty jako, tako, na jako takové bychom na to měli nazírat. A pak otázka zvyšování se nákladu za práci se stane relevantnější jaksi a relativnější. Děkuji mnohokrát za tyto vynikající otázky. Já to proberu velice rychle, co se týče Eh, toho pojmu Just Transition, to je jeden z těch tří megatrendů, ale já jsem, se, já jsem o tom nehovořil ve smyslu dopadu, jakože tady bude vytvořena celá řada nových příležitostí, ale hovořil jsem o nových formách pracovních míst v rámci této Just Transition nebo spravedlivého přechodu Mm, ale ne, že bychom využívali staré technologie. Tady se jedná o provázanost těch megatrendů, které jsem uváděl, a o integraci našich ekonomik. Mm, prostě musíme si v krátkodobém i dlouhodobém měřítku uvědomit, že toto bude vytvářet náš trh práce a Teď otázka, zda tedy zelené pracovní místa se budou příliš lišit od těch současných. No asi ne, ale důraz bude kladen na něco jiného. Co to je? Coach. Life coach. Pak tady máme něco, čemu říkáme celoživotní přístup. Musíme investovat daleko více do prevence protože i některé členské státy na to upozorňují, že nevěnujeme dostatek prostředků do prevence a daleko více prostředků se potom musí vynaložit v, hospit- eh, v nemocnicích. Během finanční krize tady existovala jedna oblast, která trpěla nejvíce škrty a to byla právě prevence. Když hovoříme o dovednostech, je třeba, abychom se snažili je zprostředkávat již od útlého dětství během celého životního procesu, také v souvislosti s očekávanou délkou života. A proto in, pre, prevence, investice a tak investice do toho průmyslu, který se nazývá care industry, tedy péče. Je třeba učinit celou řadu věcí a e, na úrovni OECD jsme e, pracovali v oblasti umělé inteligence, abychom zjistili, jaké jsou etické záležitosti související s používáním umělé inteligence, hodnocení a do budoucna možná ta umělá inteligence bude hodnotit i zaměstnance a tím souvisí také téma sociální ochrany. Je třeba uvědomit si, jak bude třeba to všechno zregulovat. A e, Teď, co se týče platform, zdá se tady bude používat tradiční způsob sociálního dialogu. No, to je zajímavá otázka, ale musíme si uvědomit, že to je veliký rozdíl. Podívejte se například na e, ředitele taxi, pardon, na šoféry taxíku. To je tradiční forma ale pak tady máme také digitální služby, A ne všichni, kteří pracují na těchto platformách, chtějí být nazíráni jako zaměstnanci. Ale opakuji, v mnoha zemích, když jste nezávislým pracovníkem, nemůžete vyjednávat s vašimi klienty o ceně vašich služeb. Eh, takže když je třeba, aby se vyjednávalo alespoň o pracovních podmínkách, ale nemůžete eh, jak si vyjednat celý balíček jako klasický zaměstnanec. Ale v mnoha evropských zemích tady takové ty minimální věci už se vyjednávají. Když hovoříme o školení, celá řada zemí utrácí hodně peníze za školení. Myslím, že ve Francii se hovoří o 55 miliardách investic do odborného vzdělávání, ale otázka je, jakým způsobem se tyto peníze eh, využívají. Ve Francii došlo ke snahám to jaksi eh, specifikovat a individualizovat je třeba, abychom to využívali moderním způsobem. Ale když eh, pomyslíme například na pracovníky platform, no protože jsou samostatní, tak oni, ne, oni neplatí žádné příspěvky, ale některé země zase vyžadují alespoň minimální ochran, minimální úroveň sociální ochrany. A tady existuje samozřejmě také propojenost s automatickou výměnou informací jakožto globální iniciativou a někdy se to může propojit k tomu, aby, se, aby to pomohlo lidem, kteří nemají dostatek prostředků. Very much. Let me close the first part of our... Děkuji, takže tím uzavíráme tuto část našeho workshopu. Velmi děkuji za tyto živé dynamické prezentace. Musím říct, že jsem velmi spokojená s odpověďmi, které jste nám poskytli na veškeré naše otázky. Vy jste zmínili veškeré priority, kterými se zabýváme v portfoliu výboru EMPL a je velmi dobré slyšet eh, důkazy založené na datech. Někdy nám v diskuzích datech, data chybí. To znamená, že jsem velmi ráda, že to mezi námi jste a že nám můžete poskytnout data, která nám chybí, tak abychom mohli najít řešení eh, pro všechny výzvy, všechny problémy, které, které máme před sebou, ať už jde o dlouhodobou péči, o aktivní stárnutí nebo sociální vyloučení a sociálně vyloučená společenství, nebo eh, pokud jde o dovednosti lidí, o to, jak lidé mohou uspět na otevřeném trhu práce. Jde také o odborné vzdělávání a o všechna další témata, kterými se v tuto chvíli zabýváme. Ještě jednou děkuji, jsme rádi, že jste byli mezi námi. Uh, Milí kolegové, ráda bych zahájila druhou část našeho dnešního workshopu. Je to téma, o kterém všichni hovoříme, garance pro děti. Všichni o tom mluvíme, ale nikdo přesně neví, jak to vypadá, jak by to mělo vypadat. To znamená, že bych ráda přivítala paní Mary Deli. Deli. Omlouvám se, stále ještě mám problém s vyslovováním vašich jmen z Oxfordské uni- univerzity. Paní Deli bude hovořit o boje pro- boji proti chudobě dětí a o garanci pro děti. Takže vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že mohu hovořit o této záruce pro děti a ráda bych také poděkovala eh, oddělení POLDEP za eh, pozvání. Během nasledujících 15 minut, jak doufám, ve vší stručnosti eh, představím toto téma. Mým hlavním cílem je to, že vám chci představit zvláštnosti záruky pro děti, a to především eh, ve srovnání s doporučením eh, z roku 2013, které se zabývalo investicemi do, děti, do dětí a na závěr bych ráda eh, přednesla pár doporučení, jak bychom tu záruku eh, pro děti mohli začít realizovat. Já si myslím, že ta záruka pro eh, děti konec konců vznikla v Evropském parlamentu. Je to tedy jedinečná eh, záležitost a právě v tomto eh, fóru bychom eh, ji měli podporovat. První folie jasně ukazuje, že v Evropské unii máme problém s chudobou dětí. Zhruba čtvrtina našich dětí trpí chudobou. 24 milionů lidí v, nebo dětí v EU spadá do definice chudoby, to znamená, že žijí v domácnostech, které žijí pod hranicí chudoby, anebo žijí v domácnostech, eh, které jsou deprivovány z, eh, z materiálního hlediska. To znamená, že se všichni pravděpodobně shodneme na tom, že eh, v tak bohaté části světa je to poměrně vysoký podíl. Je to problém, který řeší celá EU, ale zároveň jsou mezi zeměmi eh, velké rozdíly. Jsou to země, kde, má, kde je nejvíce eh, chudých dětí, ale v žádném ze členských států EU ta dětská chudoba není nižší než 14-15 To znamená, že eh, každá ze členských zemí EU to musí vzít za své. Tady vidíte vyjmenovány země EU, které mají nejvyšší podíl dětské chudoby a naopak ty, které mají podíl dětské chudoby nejnižší. Eh, má to klesající tendenci, ale musíme být velmi opatrní při interpretaci, protože eh, to srovnáváme tedy s obdobím eh, krize. Další folie. Jak bychom tedy dětskou chudobu měli chápat, interpretovat? na tom se asi shodnou všichni politici a schoda panuje také v ekonomickém světě, akademickém světě. Dětská chudoba je mnohorozměrná. Dětská chudoba eh, se opírá o pět hlavních pilířů, to znamená adekvátní stravování, slušné bydlení, vzdělávání a zdravotní péče zdarma a předškolní eh, vzdělávání zdarma. To znamená, že to je uznáváno jako eh, klíčová struktura, klíčová kritéria pro posuzování dětské chudoby a následně pro posuzování dospělé chudoby. Eh, víme, že dětská chudoba má dlouhodobé dopady, ne Eh, dotýká se pouze aktuálního života dětí, ale také jejich budoucnosti, to znamená jejich eh, šancí v budoucím životě. Je to nevýhoda v současnosti, ale také v budoucnosti. Stále častěji se hovoří o rizicích spjatých s dětskou chudobou a jedno z nejdůležitějších Eh, riziko, jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů je tedy nedostatečné vzdělání rodičů vedle dalších rizikových faktorů, například eh, migra, migrační původ eh, nebo příslušnost k nějaké národnostní menšině. Já bych v tuto chvíli chtěla zdůraznit dvě informace, které vyplývají z prvních dvou eh, folií. My potřebujeme mít celou škálu politických opatření a zároveň si musíme uvědomit, že z toho lze vyvodit dobré i eh, špatné důsledky, protože jsme si vědomi toho, že tedy eh, zároveň eh, budeme moci nebo jsme schopni dětskou chudobu eh, řešit, jsme schopni ji snížit. Musíme si uvědomit, že když hovoříme o dětské chudobě a o vyloučení dětí obecně, tak se to tedy tak to spadá do kompetence členských států. Boj proti chudobě obecně spadá do kompetence členských států. Nicméně to nebrání Evropské unii v tom, aby eh, převzala vůdčí roli v oblasti dětské chudoby a dosáhla také významných úspěchů. Přišla s novými nápady, eh, sem patří i ta záruka pro děti, zavedla programy, legislativu a propojila to, dejme tomu, s cíly udržitelného rozvoje, s e, úmluvou OSN o právech dítěte nebo s Evropskou sociální chartou. Čtvrtým klíčovým prvkem evropské pozice nebo pozice EU, to jsou doporučení z roku 2013, která jsou označena jako investice do dětí. Charta základních práv, článek 24, který zaručuje dětem stejnou péči a uh, ochranu, potom záruka pro děti a Evropský pilíř sociálních práv z roku 2017, konkrétně zásada číslo 11, která hovoří o tom, že je potřeba zajistit eh, vzdělávání dětí v raném věku a také je tu řečeno, že děti by měly být chráněny před chudobou a že ty nejvíce deprivované děti by měly mít přístup ke zvláštním zdrojům, tak aby se jim dostalo rovných příležitostí. To znamená, že to je skutečný, vel, skutečně velký objem práce, který eh, eh, na který můžeme být hrdí. A nyní tady na další folii uvidíte schrnutí těch doporučení z roku 2013. Musíme si to ještě jednou připomenout, o co přesně šlo a co se následně stalo. V těch doporučeních členské státy byly vyzvány, aby přijali integrované strategie v boji proti dětské chudobě. Musím říci, že to bylo velmi silné a zacílené prohlášení rady naprosto jasná politická linie. Bylo to velmi ambiciozní, ctižádostivé a to bychom měli mít neustále na paměti, pokud budeme tyto kroky hodnotit. Šlo o tři základní věci. Přístup k adekvátním zdrojům, to bylo chápáno především tak, že adekvátní zdroje by měly mít rodiče těch dětí. A já bych byla ráda, kdybyste si uvědomili jednu věc. Ať už se ta opatření týkají dětí, anebo ať už se týkají rodičů, anebo ať už se týkají obou skupin dětí a rodičů. To je tedy uh, specifická věc. Jde o to, jestli se to týká dětí, rodičů anebo obou skupin. Na to si musíme dát pozor. To mm, druhý pilíř mm, přístup ke kvalitním službám, dostupnost těch služeb a třetí velká oblast, to je takový klenot eh, v právech dítěte. Dítě by mělo být chápáno jako individuum, které má své zájmy a má také právo na svůj vlastní vývoj, má právo se eh, tedy eh, mít nějaký volný čas a tak dále. Pokud jde o výsledky, kterými se eh, těch, těmito doporučeními dosáhlo, který se těmito doporučeními dosáhlo, tak eh, se podařilo snížit dětskou chudobu a došlo také k velmi eh, důležitým krokům v rámci členských států, ze kterých se můžeme poučit. Dá se říci, že v reakci na to doporučení došlo eh, k dynamickému vývoji. Musíme říci, že to tedy je záležitost, která byla zavedena v roce 2013. Eh, následně tedy měla dopad, ale pokud tedy odhledneme od situace ve členských států, tak si musíme přiznat, že dětská chudoba se nedostala ani do evropského semestru. To znamená, že se tomu nevěnuje dostatečná pozornost a to ani v doporučeních specifických pro jednotlivé země. Nevěnuje se tomu pozornost ani při rozdělování jednotlivých fondů. Výjimkou je možná fond pro nejchudší osoby ve společenství tady eh, tedy eh, nebo z tohoto fondu může profitovat 4 miliony dětí v EU každý rok. To znamená, to je výjimka a to je důležitá věc. Eh, jeden z důvodů, proč se tak děje, spočívá v tom, že jsou tam děti explicitně zmíněny. Výsledkem je tedy to, že eh, dětská chudoba se nesetkává s dostatečnou pozorností, nejsou jí věnována zacílená opatření. A já se domnívám, že bychom o tom především měli hovořit. Pokud chceme něco změnit, musíme naprosto explicitně říkat, o co jde. Pojďme se nyní podívat eh, na záruku pro děti. Už mám pouze tři folie, to znamená, že se mi podaří dodržet vyhrazený čas. Záruka pro děti je naprosto novátorský nástroj, nový přístup, který spočívá na eh, doporučení. Omlouvám se. Musím tam ukázat správnou folii. Ano. Omlouvám se a děkuji. Vychází to z předpokladu, že tedy doporučení rady budou plně implementována, ale e, záruka pro děti se snaží jít ještě dál. Je to vlastně dodatečný nástroj, alespoň já to tak vidím, a vyznačuje se dvěma základními charakteristikami. Za prvé, soustředí se na ty nejvíce chudé děti, na ty nejchudší děti, to znamená, že je to, to silné zaměření na, tuto, e, na tento segment obyvatelstva. A zároveň se tu řeší zhoršující se situace určitých dětí. Já si myslím, že pokud se podíváme na čísla eh, vypovídající o chudobě, tak eh, to nic nevypovídá o tom, do jaké míry jsou eh, lidé pod hranicí té chudoby, to znamená, do jaké míry se ta jejich situace zhoršuje. Tady je tady chudoba chápána jako zdroj nerovnosti a jsou tu zároveň formulovány doporučení, konkrétně pět pravidel. Tady eh, vidíte tabulku, která naprosto jednoznačně srovnává doporučení eh, Rady z roku 2013 a záruku pro děti. Eh, šlo tedy o to, aby došlo k mainstreamingu práv dítěte. V té záruce pro děti šlo hlavně o služby, o přístup ke službám, o příjem a e, zaměřuje, záruka za děti se zaměřuje tedy za, na e, děti, které jsou chudé. Já si myslím, že v tomto ohledu tedy musíme udělat tři testy, položit si tři otázky. Za prvé, soustředí se ten dotyčný nástroj přímo na děti anebo na rodiče, na školy a tak dále? To je první otázka. Druhá otázka, na jakou skupinu dětí se dotyčný nástroj zaměřuje a zaměřuje se skutečně zvláštním způsobem na ty nejchudší děti? A konečně třetí otázka, je ten nástroj konkrétně orientovaný na služby, ať už je to stravování, e, bydlení, vzdělávání, lékařská péče a tak dále. A nyní poslední folie. Na poslední folii jsem si dovolila formulovat několik doporučení do budoucna. Je to svým způsobem výhled. První věc. Myslím si, že bychom měli o dětské chudobě hovořit a měli bychom si také stanovit cíle, které budou specifické právě pro děti. Já vím, že máme obecný cíl, který hovoří o 20 milionech, ale nemáme žádný konkrétní cíl, který by se týkal dětí. A pokud do toho chceme zahrnout záruku pro děti, tak se domnívám, že bychom se měli zaměřit na 2,5 dětí v Unii, eh, které trpí eh, všemi třemi podmínkami. To znamená, že žijí v domácnostech, které jsou pod hranicí chudoby, eh, žijí v domácnostech, které jsou materiálně deprivovány a jsou to děti, kde rodiče nepracují. To znamená, že to jsou 2,5 dětí, které splňují všechny tři podmínky a na ty bychom se měli zaměřit. Navrhuji ještě jednu věc a v tomto ohledu už bylo odvedeno mnoho práce. Myslím si, že eh, dětská chudoba by měla být zahrnuta do víceletého finančního rámce a také do evropského semestru v širším slova smyslu. Já vím, že návrh Eh, usnesení z dubna tohoto roku představuje velký pokrok. V návrhu usnesení z dubna letošního roku, ale také v některých dokumentech komise se objevuje myšlenka, eh, že by se vyhradil zvláštní rozpočet pro děti, že by byla přijata zvláštní opatření, která by se věnovala právě chudým dětem. Eh, jsou formulovány určité pobídky a na závěr si myslím, že si musíme uvědomit, že chudoba dětí je velmi komplexní záležitost a že se nám tedy pravděpodobně eh, nepodaří to tedy plně vyřešit v blízké době. To znamená, že bychom si měli stanovit určité etapy a eh, nejdříve bychom se měli tedy zaměřit na období raného dětského věku a předškolního vzdělávání. Velmi děkuji za vaši prezentaci, za to, že jste byla eh, tak eh, konkrétní a nyní tedy mají členo, eh, čl, slovo členové výboru. Mohou položit svoje otázky, přednést svoje komentáře, budou-li chtít. Pan Petn. Děkuji za slovo. Já myslím, že to je jedna z největších výzev pro nás, pro všechny. To, co jste říkala, bylo opravdu pozbudivé, zejména co se týče přístupu, také cílů, to zacílení a e, závazku do té angažovanosti. Já mám pár otázek, možná, že to nejsou ty správné otázky pro náš výbor, ale i tak je položím. Za prvé, zajímalo by mne, Jaké jsou výsledky? V prezentaci hovoříte o tom, jaké máme výzvy, jaký to má rozsah, hovoříte o systematickém přístupu, ale z hlediska výsledků, které usilujeme, samozřejmě jde nám o to dostat děti a jejich rodiny z chudoby, ale konkrétní výsledky, to je jedna otázka. A možná, že z dlouhodobého hlediska to bude vyžadovat eh, jiný způsob eh, měření dosažených výsledků. Možná, že můžeme tomu říkat taká určitá teorie změny. Já působím v této oblasti jako praktik ve Spojeném království už spoustu let a jedna z výzev, které jsme v této oblasti čelili, zejména pokud jde o finance z EU, je složitost a byrokracie. Zejména to platí pro ty menší dodavatelské organizace, které se snaží poskytovat podporu. Velmi často u dětské chudoby se finance dostávají velkým organizacím, velkým charitám, protože mají jednoduše ty kapacity eh, řešit zdánlivě nekonečné procesy podání žádostí o finance a tak dále. A často ty, kteří jsou v té první linii, kteří pracují, kteří pracují v první linii, a to je to, co jste identifikovala vy, a tak těm se dostávají prostředky nejhůře. Iniciativa je skvělá, doufám, že bude úspěšná, ale můžeme nějakým způsobem dostat eh, prostředky do správných rukou, do té první linie? Paní Rafalská? Děkuji za slovo. Před chvílí jsme hovořili o automatizaci, o zelené ekonomice, o trhu práce a teď hovoříme o dětské chudobě. Měli bychom veřejně říci jednu věc. Sice je opravdu velmi skutné, smutné, že už spoustu let hovoříme o chudobě těch nejmenších. Máme rodiny s mnoha dětmi a ty zůstávají bez prostředků. Zaznělo, že je to v pravomoci eh, členských států, proto bych chtěl, eh, chtěla uvést příklad Polska. My jsme eh, zahájili v roce 2016 projekt 500, je to projekt pro rodiny, a došlo díky tomu ke snížení dětské chudoby. Zaznamenali jsme eh, omezení chudoby dětí. Vlastně nej, nejvýraznější eh, omezení chudoby od doby komunismu. Podle mne v některých zemích chybí nezbytná rozhodnost pro eh, snížení dětské chudoby. Státy říkají, nenastal správný čas, nemáme dostatečný hospodářský růst, nebo eh, situace na trhu práce eh, proto není příznivá, budeme se tomu věnovat až později. A je to obrovská ostuda, že tomu tak je. Je ostuda, že takovou dobu uh, máme ruce složené v klínu a nic neděláme. Když jsme zavedli ten program 500 plus v Polsku, tak jsme měli obavy z toho, že ženy přestanou pracovat. Nebo že uh, bude docházet k určitým patologickým jevům, jako například k alkoholismu. Ale ve skutečnosti nic z toho nenastalo. Rodiny se chovají zodpovědně a dbají na to, aby se jejich dětem dobře dařilo. Ale politiky členských států musí předkládat správné pobídky pro to, aby se rodiny eh, udávaly, vydávaly touto cestou. Hovořil se o různých přístupech, kdy se vychází ze služeb, ze vzdělávání, jesliček, školek a tak dále. Různé příspěvky rodinám. A já si myslím, že potřebujeme nikoli v odvětvový přístup, ale celostní přístup. A klíčovou roli v tomto hraje vzdělávání. Mám otázku. Jak hodnotíte efektivitu rodinných politik v členských státech? Mohla byste nám říci, zda je možné snížit dětskou chudobu, aniž bychom hovořili o, o rodinných politikách, nebo aniž bychom citovali hm, to rodinné jádro? Potřebujeme tedy odpovídající eh, rodinné politiky pro dané rodiny. Dětská chudoba, sociální vyloučení, tomu chceme zabránit. Sami od sebe nezmizí. Eh, děkuji. To byl poslední dotaz. Hlásí se ještě někdo další? Zapomněli jsme na někoho? Ne. Předám slovo paní Deli, aby zodpověděla otázky. Prosím. Děkuji. Začnu poslední otázkou. V určitém ohledu s vámi souhlasím. Pokud je o chudobu dětí, nevyvíjeli jsme dostatečnou činnost a spousta členských států se v této věci neangažuje. Já jsem socioložka, a zarazilo mě to vlastně uznání dítěte jako eh, jednotlivce, který má práva. A to je obrovská cesta pro mnohé společnosti toto uznat, protože často jsme zvyklí na to nahlížet eh, na děti tak, jako by zde v podstatě neexistovaly, jako kdybychom je neviděli. A je to určitá myšlenková cesta, kdy se musíme naučit nahlížet na děti jako na jednotlivce. A tím ale neříkám, že je vyřadíme z toho rodinného kontextu, že o nich nebudeme přemýšlet v rodinném kontextu, to samozřejmě dělat musíme. Takže e, máte pravdu, že e, vlastně pokud to bude prospěšné pro rodinu, tak v mnoha ohledech to bude prospěšné pro dítě. Často to platí pro um, tu hotovostní podporu. Trochu jiné je to se službami nebo těmi ranými Eh, ranými institucemi typu eh, jesličky, školky a tak dále. Eh, tam nemusí jít až tak o děti, často to je věc, která pomáhá rodičům. Dítě by mělo být v popředí, ale neměli bychom o nich přemýšlet izolovaně od rodičů a od jejich blahobytu. Ale měli bychom se zaměřit přímo na děti a konkrétně potom na chudé děti. Já nejsem pesimistka v této věci. Myslím si, že došlo k posunu v nahlížení na děti jako na jednotlivce. Eh, zabýváme se už tím, že to není v pořádku, že děti jsou chudé, takže se na to dívám trochu optimističně, možná než vy. A eh, znám ten program eh, v Polsku 500+, plus. vím, že měl velké výsledky, hodně snížil chudobu rodin i dětí. Děkuji za to. Co se týče výsledků, Měla jsem na mysli cíl ve smyslu toho, že bychom eliminovali chudobu, tu více vrstvou, tu více dimenzionální mezi těmi 5% populace, což je asi 2,5 milionu dětí v Evropě. Nad tím jsem, nebo to jsem měla na mysli jakožto možný cíl, který bychom si mohli stanovit. Je to mimořádně složité, protože jde o osoby, které jsou asi nejvíce deprivovány. Ale pokud toto je ten duch záruky pro děti, tak eh, to by mohl být argument, proč se zaměřit právě na tyto děti. A plně souhlasím s tím, že je opravdu obtížné získat eh, eh, financování pro konkrétní instituce, zejména pro ty menší instituce v lokální komunitě a tak dále. Nemám žádné zázračné řešení, mohu s vámi jenom souhlasit, máte pravdu. Děkuji. Všechny otázky byly zodpovězeny. Děkujeme paní Marideli za to, že nás navštívila. A přivítáme našeho nového hosta, pana Hogarta, Terence Hogarta z Fondazione Giacomo Brdolini. Vítáme vás, máte slovo. Děkuji za slovo. Je pro mě potěšením zde být. Dnes bych chtěl um, hovořit z části o tom, o čeho už se dostkla prezentace ILO a OECD. V hodně věcech se shodneme. Jde o politiku zaměřenou na dovednosti, zejména o odbornou přípravu a vzdělávání a odpovídající mm, politiky a zvyšování dovedností. Je zde spousta změn, které je třeba eh, řešit, které nás čekají. Jak můžeme se sami jako Evropa a naše občany vybavit dovednostmi a prostředky na eh, cokoliv, co nás čeká na veškeré změny, které jsou před námi. Myslím si, že jsme hodně zlepšili eh, dovednosti v Evropě za posledních 10-20 let. Dosáhli jsme velkých úspěchů, na to bychom neměli zapomínat. Ale nemyslím si, že ty výzvy, které před námi eh, jsou, Eh, takže lze řešit snadno. Zvyšováním dovedností nebo novými dovednostmi, mm, vzděláváním, tak to jsou všechno věci, které jsou dlouhodobé. Ale máme signály, že dochází ke zlepšení. Máme spoustu politik zaměřených na dovednosti, na úrovni členských států, když se podíváte na různé eh, politické dokumenty, tak jde o lidský kapitál a často to zní, jako kdyby toto mohlo vyřešit vše, že budeme mít eh, konkurenceschopnější, šťastnější společnost, pokud budeme investovat do dovedností. Ale je to pouze součást celkového balíčku opatření. Dovednosti jsou důležité, ale nestačí. Musíme dělat další věci, jestliže chceme mít smysluplná zaměstnání, eh, podmínky pro zaměstnání, chceme mít eh, eh, ekonomiku s vysokými mzdami, eh, dovednostmi a tak dále. Takže dovednosti ne, nejsou osamoceny, nelze na ně nahlížet osamoceně. A teď jenom vám řeknu, jaké jsou klíčové trendy, které nás čekají. Už se o nich hodně hovořilo dnes dopoledne, jde o technologické změny, globalizaci, ekologizaci, demografické změny to jsou velké výzvy. Poměrně zajímavé je to, že zde máme průřezová témata. V posledních letech jsme zaznamenali technologické změny, které eh, změnily trh práce. U těch eh, pracovních míst s velkými dovednostmi došlo k nárůstu a také eh, potom u těch eh, pracovních míst poměrně nízkými dovednostmi tam došlo k nárostu a prostředek se naopak eh, zmenšil nebo téměř do určité míry vymizel, když to přeženu. S tím souvisí to, o čem jsme hovořili, tedy polarizace zaměstnání. Máte tady vlastně to rozdělení mezi dobrým a špatným místem. A některá ta, některá ta špatná místa mohou být opravdu hodně špatná lidé eh, nevědí, zda budou mít druhý den práci. Takže si nejsou jistí tím, zda budou mít eh, další týden například příjem. To se týká některých eh, pracovních smluv, například u platformové ekonomiky, což je problém. V posledních letech jsme také zaznamenávali to, že došlo k výrazným investicím do vzdělávání tak abychom měli kvalifikovanější populaci, ale zároveň jsme viděli problém nesouladu dovedností s potřebami. Poměrně značné investice do lidského kapitálu se nevždy vyplatily, alespoň pro některé jednotlivce. Kdy se investovalo do dovedností, které potom nebyly potřebny. potřebny. 25 pracovní síly podle jednoho průzkumu uvádí, že jejich dovednosti neodpovídají jejich současnému pracovnímu místu. Buď eh, chybí dovednosti, nebo eh, mají dovednosti, které prostě nepotřebují. Můžou mít horodové příběhy, 47 Eh, pracovních míst, například v americké ekonomice, může být potenciálně nahrazeno automatizací. Tak eh, pokud eh, se budete dívat na takovéto hororové scénáře, tak snadno zaujmete nějakým článkem v novinách, ale je třeba se na to dívat trochu jinak. Možná, že je to 8%, kde mm, dojde k vyřazení těch pracovních míst v důsledku automatizace. Ale pořád těch 8% je asi 2 miliony osob. Vidíte tady, tady dva grafy, eh, změny, ke kterým docházelo v minulosti, změny na trhu práce a potom eh, ten mm, druhý graf ukazuje budoucí změny. Jde o prognózu u dovedností a jednotlivých pracovních míst. Ukazuje to, o jaká pracovní místa v budoucnosti půjde. Hodně zajímavé na tom je to, že to ukazuje, že se budou vytvářet nová pracovní místa, některá z nich ještě dnes neexistují, budou vyžadovat nové dovednosti, ale spousta změn, například v následujících deseti letech, bude mnohem klidnější, kdy stávající pracovních místo, eh, osoby půjdou například do důchodu a bude třeba tyto pozice zaplnit, dojde ke změně toho pracovního místa, ale v poměrně umírněné podobě. To znamená, mm, ta představa, že se věci budou měnit hodně rychle eh, a že druhý den už naše pracovní místo nebude existovat, tak eh, spíše bych se na to díval umírněně. Myslím, že ty změny budou pomalejší eh, umírněně. Já jsem ehm, vyšel z úplně jiného prostředí, mém průmyslu, kde jsem původně působil, jsme také slychali takovéto eh, hordové historky o technologiích a nakonec se ukázaly jako prospěšné. Podívejme se na to, co se dělo v nedávné minulosti. Dobrou zprávou je, že v Evropě Dochází k navýšení dovedností, systémy vzdělávání odborné přípravy více odpovídají trhu práce. To znamená, učí lidi potom, nebo učí lidi dovednostem, které jsou více potřeba na trhu práce. Je to tedy eh, přístup založený na výsledcích. A za poslední 20 let jsme zaznamenávali eh, to, že eh, odborná eh, příprava vzdělávání se stala jednou z možných voleb. Často to je efektivní způsob, jak zajistit ten přechod na trh práce. Když se podíváme na cíle 2020, tak eh, máme spoustu důkazů o tom, že došlo k pokraku například u eh, předčasné opouštění systému vzdělávání a mm, zvyšuje se počet osob, které eh, jsou součástí vyššího vzdělávání. To znamená, máme dobré zprávy. Okay, so that's it, challenges. Yeah. Okay, now it's right. Okay. Yeah, so... Um, Čeká nás řada výzev. Hodně z toho jsou dlouhodobé záležitosti. Odborná příprava vzdělávání mohou být hodně efektivní. Máme k tomu výzkumné podklady, kdy eh, mladí lidé, kteří jdou cestou odborné přípravy, tak eh, mají často lepší výsledky než ti, kteří se vydávají tou tradiční eh, cestou. Ale stále se na odbornou přípravu nedívají lidé jako na svoji první volbu. Pak je tady rozdíl mezi tím eh, původním eh, nebo tím počátečním odborným vzděláváním, například učňovská eh, příprava, a potom tím navazujícím, navazující odbornou přípravou. Není důvod pro to, proč, k tomu, proč by starší osoby neměly mít přístup k odborné přípravě. Potom celoživotní vzdělávání, už jsme slyšeli, že to stále je problémem spousta skupin, například starší osoby, by to mohly využít. Často podniky nechtějí dělat tu investici, protože to není ekonomicky, nemusí vypadat ekonomicky výhodné. Potom otázka, jak řešit zastaralost dovedností, ještě předtím, než osoby ztratí eh, pracovní místo, to znamená, dokud jsou zaměstnány. Evropská unie byla hodně aktivní v oblasti politiky dovedností. Máme spoustu legislativy v této oblasti. A je zde celá řada hm, horizontálních témat. Zlepšení přístupu pro určité skupiny k školení, Někdy se na to můžeme podívat z hlediska sociální soudržnosti. Jak zlepšit kvalitu eh, poskytnutého školení? Jak eh, validovat ty dovednosti, kterých, eh, kterých osoby nabydou? A jak monitorovat to, co se děje na trhu práce? Jaký přínos mají jednotlivé programy nebo politiky k zlepšení zaměstnatelnosti populace? Eh, to znamená, jde také o mm, roli eh, informací o eh, trhu práce. Průřezové politiky, celoživotní vzdělávání, právo na přístup k celoživotnímu vzdělávání, agenda nových dovedností, soulad poptávky a nabídky, validace ved eh, odborná a příprava a vzdělávání. Hovoří se hodně o učňovství. Máme tady tu Evropskou alianci učňovství, eh, napojení na podniky. Vypadá, že toto je hodně efektivní. Máme tady eh, týden odborných nebo učňovských dovedností. Spousta investic do předvídání dovedností, zlepšování kvality u odborné přípravy, vzájemné učení se v členských států, CDFOP a ETF také mm, zajišťovaly různé analýzy a výzkumy tak, abychom zjistili, co se v Evropě děje a co je efektivní. Máme tady poradní výbor k různému typu učení. A toto by mělo řešit celou řadu z těchto výzev, které eh, čekají na politiku dovedností v následujících letech. Mm. rekvalifikace učení dospělých. Máme usnesení eh, Rady Evropská agenda k eh, učení dospělých, eh, celoživotní vzdělávání, potřeba být flexibilní, tak abychom se nedostávali do slepých uliček, zajištění kvality, zajištění financování, jak toto učení se dospělých financovat. zda tady existují finanční bariéry eh, pro dospělé osoby. Potom EPALE, e, eh, možnosti pro zvyšování dovedností. Máme nějakou základní paletu dovedností a to, abychom eh, zvýšili tu mobilitu na trhu práce daných osob směrem nahoru ke kvalifikovanějším pozicím. A všechny tyto aktivity byly přínosné během posledních 20 let, zlepšily to, jak to vypadá s politikami dovednosti u um, odborné přípravy vzdělávání. Když se zamyslíme nad budoucností, jaká klíčová témata nás čekají, jaký postup je ten vhodný. Jde o dlouhodobá témata, jak už jsem řekla, které no, nejde vyřešit snadno. Odborná příprava a vzdělávání musí mít širší základ tak abyste nebyli vázáni na nějakou, nějakou úzkou pozici. Různí aktéři musí být zapojeni, sociální partneři, protože oni vědí, co se na trhu práce děje, co je zapotřebí, takže zapotřebí je zapojit. Potom mm, ta eh, původní počáteční odborná příprava může eh, sloužit i dospělým, to například učňovské vzdělávání, zvyšování dovedností. Eh, školení na všech úrovních, abyste se dostali do slepé uličky, abyste mohli pokračovat ve vzdělávání. Eh, umožnění jednotlivcům přes různé možnosti, například individuálního učení, tak, aby měli určitá práva, která budou moci uplatnit a nabít dovednosti. Ale chcete aby to dělat efektivně, tak potřebujete eh, vedení, A musíte samozřejmě ještě sledovat to, co se děje na trhu práce, aby um, mm, pokud investujete do dovedností, tak se to eh, tak to odpovídalo jak současné, tak budoucí poptávce, aby jsme neinvestovali eh, do dovedností, které potom nebudou potřeba. A například OECD nám poskytuje eh, určitá klíčová data. Takže toto by se mělo stát stručně řečeno v budoucnosti. Děkuji. Thank you for the presentation. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. Jsou tady nějaké dotazy? Ano, tady je jedna otázka. You, the floor is yours and then, oh, sorry, Mr. Goiken is next and behind him Mr. Potom pan Goiken a pak pan Bečem. Prosím, děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Toto je druhá prezentace a mně se opravdu nesmírně líbí tento typ slyšení zejména vaší organizace, která to pojímá jaksi ze širšího záběru. My v Evropské unii navzdory tomu jasnému návrhu, že potřebujeme na to pohlížet ze širší perspektivy, aby se odstranily překážky mezi teoretickým vzděláváním a odborným vzděláváním, Máme tady některé členské státy, eh, kde prostě odborné vzdělávání se považuje za cestu těch, kteří nejsou dost inteligentní na to, aby šli na univerzitu. A to jistě není správná cesta. A jsou tady opravdu takové situace. Eh, já jsem z Rumunska, víte, the students that are not actually getting a tam byl takový limit. Studenti, kteří dostali víc méně než pardon, kteří nedostali ani pět stupňů, tak automaticky byli prostě zařazeny do té druhé cesty vzdělání. Ale to by asi nemělo tak vypadat. A není před říci, že instalatér nemůže číst Dostojevského. Otázka tedy je, jak vy na to nazíráte z té širší perspektivy vzdělávání, odborné vzdělávání na jedné straně? Tady hovoříme o neformálním vzdělávání ale na nezbytném vzdělání pro to, aby člověk našel dobré pracovní místa. A pak hovoříme zase o odborném vzdělávání bez té první komponenty. A jaká je vaše externí perspektiva, tedy lépe řečeno, jak vy to vidíte zvenku a co byste nám radil jako legislativcům zde? And Mr. please. A pan Garken, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji za všechny ty informace. Digitalizace trhu práce jistě přinese snížení pracovních míst, ale také samozřejmě vzniknou nová. Ale co mi chybí, je, že tady není člověk ve středu vašeho zájmu. Eh, když tady razantně narůstá tempo práce, kdy lidé nejsou schopni držet krok, kdy lidé opouštějí práci ze zdravotních důvodů, proč je už to nezvládají, jejich počet roste rok od roku. Nebylo by tedy dobré digitalizaci spojit s tím, abychom vytvořili nejprve rámcové podmínky pro taková pracovní místa, aby lidi nebyli přetěžováni celoživotním vzděláváním, což je sice správné, ale co je to platné, když potom člověk není schopen držet krok na svém pracovišti, když na něm onemocní. A k tomu eh, při vstupuje ta zatěžující okolnost, někteří lidé mají tři nebo čtyři zaměstnání, aby si dost vydělali. A právě tady eh, jedno ovlivňuje druhé. Mohl byste hovořit o něco pomaleji, jinak je to velice těžké pro tlumočení, říká paní předsedkyně. A my bychom neradě přišli o obsah. No dobře, tak budu mluvit pomaleji. E, e, stále více lidí potřebuje dvě tři, pracov, e, dvě, tři práce, aby byli schopni udržet si životní úroveň. A tady už o tom jsme hovořili, že když potom maminka nebo tatínek onemocní, ze zdravotních důvodů, tak prostě je předprogramováno sociální propad této rodiny. A proto jsem chtěl poprosit, zda by se dalo tedy zahrnout do pozorování také situace těchto dětí, které je třeba zachránit, protože se obávám, že tady to nebezpečí se bude stále zvětšovat. A teď možná, že bychom neměli pořád jenom hovořit o digitalizaci a když už mhm. digitalizaci, tak bychom na ní měli nazírat jako mm, na něco, co eh, naopak zbrzdí to šílené tempo práce, s kterým se potýkáme dnes. Děkuji vám a pan Petr, máte slovo, prosím. Děkuji. Já bych měl celou řadu připomínek a mnoho otázek. Um, disturb you. So the, the first is this. I'm gratified to hear. Nejprve děkuji mnohokrát za popis té situace. Samozřejmě ta situace se velice liší od území k území. Právě jsme hovořili o chudobě dětí a to je to tež. A tady bych také rád potrhl tu první otázku, která zazněla. Myslím si, že to je opravdu signifikantní výzva, eh, toto odborné vzdělávání, mm, eh, protože někde se spíše soustředíme na to staré akademické tradiční vzdělávání teď máme velice mm, veliký nárůst například těch takzvaných eh, nulahodinových kontraktů. Hmm, potom tady máme problematiku pracujících eh, rodičů a proto ča- zaměstnání na částečný pracovní úvazek je zase pro určité rodiny vítaný, vítanou formou práce. Ale moje otázka je, ke specifickému bodu týkající se chudoby. Ve Spojeném království e, vidíme tento problém narůstat. A jak si e, vzdělávání, dodatečné odborné vzdělávání by mohlo být určitým řešením, ale problémem je, že třeba v případě rodičů, ať už je to, jsou to oba rodiče, nebo třeba jenom matka, samoživitelka, eh, tak prostě školení je strašně drahé a je také strašně časově náročné, i to odborné vzdělávání. Čili jak bychom pom- měli pomoci lidem eh, dostat se k získání dalších dovedností tak, aby to bylo schůdné aby měli lepší přístup, protože v současné struktuře mnozí takový přístup nemají. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď pan Bischoff. Prosím. Paní Bischoff, děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaše prezentace, My tady hovoříme o výzvách, o těch driverech pro změnu, ale kdo jsou aktéři, kteří dají lidem tu možnost získat lepší školení, lepší vzdělávání. Máte k tomu nějaké návrhy, jak to zlepšit? Máme sice pilíř sociálních práv, a já se domnívám, že to zaručuje nejenom pro každého právo na vzdělávání, ale cituji, každý má právo na inkluzivní vzdělávání, školení, celoživotní vzdělávání a na eh, úspěšné zvládnutí přechodu na trhu práce. Jak mohou eh, politiky posílit aktéry například v kolektivním vyjednávání, jak uschopnit eh, profesionály tak, aby umožnili lidem tento snadnější přechod já jsem tady nemohla být na začátku, protože paralelně jsem byla na výboru Ekon, kde se hovoří o evropském semestru a také o posílení sociální dimenze v evropském semestru. Jak na to hledíte vy zde? Děkuji vám. A teď poslední na seznamu, ne? Už nikdo, takže dobře, toto byl poslední řečník. Pane Hovarte, můžete odpovědět, máte slovo. No, pokusím se. Začnu tou čtvrtou otázkou a vezmu to potom pospátku. Politika říká, lidé by měli mít právo, ale jak je uschopníte, aby to právo měli, aby se k němu dostali? A tady je třeba podívat se na roli sociálních partnerství aby bylo možno zaručit jednotlivcům jejich práva. No, upřímně řečeno, neznám odpověď, ale určitým způsobem musíme uschopnit dát tu možnost eh, jednotlivci. Je hezké, že mají teoreticky jaksi práva, ale když oni si toho nejsou vědomi, no tak je těžké, aby to prosazovali. A nejlepší domnívám se, jak toho dosáhnout je, používat e, ty dohody sociálních partnerů, e, které mohou dát potenciálně možnost i těm, kteří jsou mimo tu dohodnutou smlouvu. Ale potřebujeme taková vodítka a hlavní směry, k čemu školit, k čemu vzdělávat, jak si v čem. E, a to do určité míry Zase znamená, přece nebudeme dělat vzdělávání jenom kvůli tomu, aby, to bylo, aby tady bylo vzdělávání nebo školení pro školení. Co se týče první a třetí otázky, dobře, lidé, kteří nemají snadno přístup, snadný přístup k vzdělávání, je problém, ale jak právě jak si překonat to rozlišení mezi obecným vzděláváním a odborným vzděláváním, protože to není jenom takové umělé rozhodnutí, které můžeme udělat nějakou čárou celá řada vzdělávacích programů v té obecné cestě teď klade velký důraz na získávání takzvaných tedy dovedností, které umožní člověku získat pracovní místo. Takže je to tedy umělé dělení toho odborného vzdělávání, obecného vzdělávání, ale co je možné udělat, jak si v dlouhodobém měřítku nebo ve střednědobém měřítku je umožnit v odborném vzdělávání také přístup lidí ke střednímu vzdělávání, eh, protože někdy se říká, že do toho obecného vzdělávání jdou lidé, eh, kteří potom chtějí pokračovat z té střední školy na univerzitu. Ale my bychom měli tyto střední školy otevřít i těm, kteří jsou třeba v učňovském vzdělávání a nechtějí bezpodmínečně jít na univerzitu, A e, také by bylo dobré to komunikovat, aby e, tady došlo k povědomí e, ve veřejnosti, jak vlastně to odborné vzdělávání vypadá. A teď, co se týče vaší druhé otázky v souvislosti s kvalitou práce, vy se hodně ptáme na kapacitu tu eh, mít třeba dvě, tři práce najednou, no to je až, no to je domnívám se trochu moc, jako těžko, abych vám dal eh, v rámci dovedností odpověď na vaši otázku těch dvou, tří eh, prací. Je to velice složité. Poslední 20-30 let se s tím potýkáme ale myslím si, že se snažíme vypracovat možnosti, jak situaci zlepšit. OK. Thanks for the presentation, for come. Ano, děkuji vám za prezentace, za to, že jste přišli a že jste odpověděli na naše dotazy a nyní se tedy dostáváme dál k dalšímu hostovi, který bude hovořit o Eh, úpravě pracovních podmínek prostřednictvím směrnic EU. Bude to Frank Hendrix z Katolické univerzity v Lovani. Srdečně vítejte a já vám v tuto chvíli předám slovo, abyste mohl začít se svojí prezentací. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také členům výboru za to, že tu mohu pohovořit. Byl jsem požádán, abych hovořil o eh, právním rámci evropského pracovního práva a příslušných směrnic. Já jsem profesor práva, to znamená, že budu vycházet ze své právní zkušenosti. Možná zmíním některé další nebo základní otázky, které eh, jsou relevantní z hlediska pracovního práva a spojím to také s některými eh, věcmi, které už tu dnes zazněly. Já se domnívám, že nejprve je potřeba říci, že pokud hovoříte o pracovním právu v Evropě, tak vlastně hovoříte o něčem, co je silně zakořeněno do vnitrostátních systémů našich členských států. Je to součástí jejich tradice, jejich struktur a také jejich kultury. A právě proto eh, je velká, nebo eh, vládne velká diverzita v pracovně právních záležitostech. Zároveň se i na evropské úrovni věnovala velká pozornost sociálním otázkám, pracovně právním otázkám, tím, že se eh, tedy v eh, počátkem 90. let podporovala sociální eh, stránka věci a také Evropský pilíř sociálních práv. To je takový milník v tomto ohledu. Pokud tu záležitost máme správně pochopit, pokud máme evropské pracovní právo zasadit do správného kontextu, tak eh, si musíme uvědomit, že je spojeno ne pouze se smlouvami jako takovými a se sociální kapitolou, eh, právníci vždycky říkají, že když Evropská unie chce jednat, tak se nějak musí odvolat na ustanovení smlouvy, tak aby z toho vyvodila svoji vlastní kompetenci. Sociální politika, co by oblast působnosti, je velmi důležitá, ale zároveň bychom se měli zaměřit i na politiku eh, zaměstnanosti, na vnitřní trh, na pravidla pro hospodářskou soutěž, která jsou taktéž ve smlouvách zmíněna. Pokud hovoříme o vnitřním trhu, pokud hovoříme o volném pohybu pracovníků a služeb, tak to samozřejmě má velký dopad na práva pracovníků a na trh práce, dejme tomu směrnice o vysílání pracovníků. To těsně souvisí s ustanoveními o jednotném trhu. Pokud hovoříme o politice zaměstnanosti, pokud hovoříme o koordinaci, o koordinačním rámci mezi politikami členských států EU, tak cestou není zas až tolik legislativa, ale spíše výměna zkušeností, výměna názorů a poskytování vodítek členským státům tam, kde eh, tedy mají sami plnou kompetenci. Eh, hospodářská soutěž, to je další téma, které jsem chtěla zmínit. My si musíme uvědomit, že Eh, Evropské právo hospodářské soutěže je relevantní z hlediska kolektivního vyjednávání. Já se k tomu později ještě vrátím. Kolektivní vyjednávání a uzavřené dohody byly eh, předmětem jednání Evropského soudního dvora a pravidla pro hospodářskou soutěž jasně hovoří o tom, že tedy eh, je potřeba dbát na protikartelové zákony. Evropský soudní dvůr umožnil určité výjimky a řekl, že vzhledem k sociálním cílům kolektivního vyjednávání v rámci naší evropské tradice kolektivní vyjednávání by nemělo být předmětem protikartelových pravidel a mělo by být tedy umožněno. Nicméně toto rozhodnutí Evropského soudního dvora bylo omezeno pouze na kolektivní vyjednávání pracovních podmínek v tradičním slova smyslu. To znamená, že do budoucna si budeme muset položit otázku, jak eh, se eh, na to eh, budeme budeme dívat, pokud eh, budeme vyjednávat o pracovních podmínkách osob samostatně výdělečně činných, ku příkladu. K tomu se později ještě dostaneme. Pokud se podíváme na sociální kapitolu, sociální stránku věci, tak toto je základ evropské legislativy v oblasti práv, eh, pracovního práva a zaměstnanosti. Jsou to důležité otázky, které jsou v kompetenci Evropské evropských legislativních orgánů. Pokud se podíváme na eh, článek 153 smlouvy o fungování Evropské unie, tak právě ten byl v minulosti základem pro legislativu v oblasti pracovní doby, flexibilních pracovních podmínek, práce na dobu určitou, rodičovské dovolené, eh, transparentních podmínek a tak dále. To znamená, že velmi široká škála otázek byla pokryta v samotných směrnicích a e, v tom briefingu, který jsem vám poskytl, najdete seznam všech témat. Já už jsem také naznačil, že existují rozdíly e, v tom smyslu, že některá rozhodnutí jsou přijímána kvalifikovanou většinou, ta citlivá témata jsou rozhodována jednomyslným rozhodováním a mezi těmito věcmi najdete věci, které by mohly zasahovat do systému členských států. To znamená, že je to svým způsobem sporné nebo citlivé z hlediska úpravy. Je to, dejme tomu, ochrana proti ukončení pracovní smlouvy Jde dále o zastupování pracovníků a kolektivní obranu na úrovni podniků nebo o státní příslušníky třetích zemí, kteří bydlí v Evropské unii, nebo o sociální zabezpečení a sociální ochranu. Ono to možná není dostatečné, pokud se máme odkázat na rámec smluv, Měli bychom také pohovořit o tom, že některé oblasti jsou z kompetence sociální, eh, z kompetence sociální legislativy eh, výjimuta. To znamená, že je jasně řečeno, že to nemůže být předmětem evropské legislativy. To se týká například eh, odměn, platů, práva na združování a práva na stávku. A nyní tedy se dostávám ke druhé části své prezentace. Vyvolává to celou řadu diskuzí v oblasti pracovně právního a v oblasti práva jako takového. Pokud se podíváme na téma platů, to je tedy oblast, která, jak jsem řekl, byla vyňata. My si musíme uvědomit, že všechna ta témata vlastně souvisí s platy. Pokud hovoříme o vysílání pracovníků, tak se tam hovoří o rovném platu. To znamená, že eh, Otázka platů se objevuje i v jiných souvislostech, například eh, v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen. Ale často jde o, také o to, že by se měl eh, regulovat minimální evropský plat, minimální evropská mzda, ale to může být tedy sporná záležitost. Pokud přemýšlíme o celoevropské minimální mzdě, která by se eh, odvozovala od eh, průměrné minimální mzdě v Evropě, tak se domnívám, že z právního hlediska je to poměrně problematická záležitost. Další téma, které se týká kompetencí, eh, nebo vymezení kompetence to e, souvisí s ukončení pracovního poměru. Já už jsem hovořila o tom, že je potřeba to schválit jednomyslně. Zatím to legislativní orgány neřešily. Právo v této oblasti vždycky spadalo do kompetence členských států. Mělo se za to, že tyto pracovní podmínky musí vyřešit členské státy sami ale je možné tak činit také na evropské úrovni, je možno se na to podívat z evropského hlediska. V akademické sféře se objevují hlasy, které hovoří o tom, že bychom se měli zaměřit na společné eh, principy, zvýšit eh, pružnost pracovních smluv a eh, jde také o ukončení pracovních poměrů. Z právního hlediska to nebude nic jednoduchého. z legislativního hlediska eh, se tady nerýsují žádné změny. Třetí věc, o které chci hovořit, to je kolektivní vyjednávání. Jasně vidíme, že smlouva na jedné straně říká, že sociální partneři jsou tedy součástí naší tradice v Evropě, že i sociální tradice je součástí naší tradice. Počítá se dokonce s tím, že sociální partneři musí být zahrnuti do, zahrnuti do legislativního procesu, tak aby výsledky kolektivního vyjednávání mohly být eh, zahrnuty do postupu v jednotlivých členských státech. Dále je to právo na združování, což souvisí s kolektivním vyjednáváním a to v podstatě eh, je i nadále oblast, která není předmětem žádných úprav. Kolektivní vyjednávání není předmětem žádného evropského práva. Stále ještě je to čistě vnitrostátní kompetence, kompetence členských států. Ovšem otázka zní, co uděláme s přeshraničním kolektivním vyjednáváním, které není upravováno jedním vnitrostátním právním systémem. Otázka tedy zní, jestli by tady mohla sehrát svoji roli Evropská unie tím, že by vlastně stanovila právní podmínky pro to, aby byl zahájen eh, proces a aby se tady uzavřely eh, dohody o kolektivním vyjednáváním. Já se domnívám, upřímně řečeno, že budeme eh, v této souvislosti muset překonat omezení vyplývající z hospodářské soutěže. A nyní čtvrtá poznámka, ta se týká diskuze, která Eh, je z části právní povahy, ale zároveň to souvisí s tím, o čem jsme hovořili dneska ráno. Souvisí to s budoucími trendy, které zaznamenáváme ve světě práce. Jedna z věcí, o které chci hovořit, už tu zazněla. A sice jde o to, jak definujeme pracovníka, protože je velmi důležité definovat pracovníka. Práva na trhu práce jsou tedy často omezena na pracovníky v právním slova smyslu. Z právního hlediska je to totiž tak, že Evropská unie jako taková nemá žádný žádné jednoznačné právní pojetí toho, kdo je pracovník. Neexistuje to jednotná definice pracovníka. Eh, jedna definice je ve smlouvách, jedna definice je v sekundární legislativě, ale není vůbec jednoduché stanovit evropský koncept a často je to tak, že evropský legislativní orgán se odvolal na vnitrostátní legislativu. To znamená, že v tomto ohledu bude rozhodující vnitrostátní právo a Evropské právo pouze převezme definici eh, pracovníka z vnitrostátní úrovně. V aplikaci evropského práva eh, existují velké rozdíly, jsou tu určité nejasnosti, eh, ku příkladu, pokud jde o osoby samostatně vydělečně činné a tak dále. S definicí pracovníka souvisí také otázka, pro koho vlastně regulujeme trhu, trh práce a pro koho regulujeme práv, pracovní podmínky. Objevují se nové formy práce a to znamená, že musíme řešit také otázku, jak k těmto novým formám práce přistoupíme, co budeme dělat s, osob, s osobami eh, samostatně výdělečně činnými. To je velký úkol pokud bychom měli hovořit o pracovních podmínkách pro osoveče. Pokud se podíváme na základní práva, která jsou stanovena v různých mezinárodních textech, tak Eh, samostatné osoby nejsou vyloučeny z myšlenky, že eh, pracovník dostane svou mzdu, ale vidíte, že národní systémy řeší pracovní podmínky pouze pro eh, pracovníky na základě klasických pracovních smluv a ne na základě nebo ne, neřeší to pro ty osoby samostatně výdělečné čin, činné, ale určitě bude potřeba, aby se trh práce otevřel i těmto novým způsobům práce. Další věc. Už jsem hovořil o tom, že kolektivní vyjednávání by mohlo být relevantní i pro OSVČ, a to bude vytvářet velký tlak, eh, pokud jde o protikartelové eh, zákony. To znamená kolektivní vyjednávání na straně jedné a protikartelové zákony na straně druhé. Další věc. Nová technologie, nové technologie. Vidíte, že o tom se velmi intenzivně diskutuje. Eh, diskutuje se o tom, že lidé pracují jinak než dříve, i v klasickém slova smyslu. Eh, mají větší volbu, pokud jde o místo a eh, dobu práce. Eh, protože čas už není až tak důležitý v určitých pracovních pozicích. Vyplývají z toho další otázky, které se týkají ku příkladu robotizace role, eh, umělé inteligence a také toho, že lidé stále ještě musí sehrávat roli eh, ve vztahu mezi robotem a člověkem, člověk má na pracovišti stále ještě velmi důležité kompetence. To jsou velmi eh, zásadní otázky, které si zaslouží poctivou reflexi. Já vám děkuji za pozornost. Thanks for the presentation. Děkuji za prezentaci. Vzhledem k času navrhuji, abychom dali rovnou slovo našemu dalšímu hostovi, a poté bude prostor pro všechny otázky na oba řečníky. Pana Hendrikse, pana Gabrielio i Karolín na všechny tři. Vidím, že nikdo není proti, takže budeme postupovat tak, jak jsem řekla. Eh, vítám vás v našem výboru v Evropském parlamentu. Budeme pokračovat v oblasti politik eh, zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Hmm, politiky pro pracoviště budoucnosti máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za vaše pozvání vystoupit zde. Je to pro nás čest. Jde o společnou prezentaci eh, spolu s mm, stejně jako profesor Hendrix, i já jsem eh, právník a eh, můj kolega Richard Craveling je specialista na mm, bezpečnost v profesi a zdraví. Budeme hovořit o politikách na pracovišti budoucnosti v kontextu Eh, evropské legislativy eh, pro zdraví a bezpečnost. Rozdělil jsem prezentaci na čtyři sekce. Máme tady poměrně základní úvod eh, o různých narušivých technologiích, jaké to má dopad na pracoviště a také se díváme na nové vzorce pro zorganizování pracovního prostředí, které jsou takto vytvářeny. potom chceme identifikovat potenciál na skutečné zdraví a bezpečnost a související rizika, která vyplývají z těchto eh, technologií a nových způsobů práce. Ehm, chci zúraznit ta přídavnomina potenciální a skutečné eh, zdraví. Některá ta rizika už existují. Teď ehm, navazuji na to, co říkal profesor Hendrix o eh, o rozsahu pojmu eh, pracovník eh, v evropské legislativě, worker. Když se podíváme na potenciální rizika a na nedostatky legislativy eh, BOZP v EU, tak Je to tak, že máme 24 evropských směrnic takže ten základ je velmi solidní. A potom máme ještě další vozovka vedlejší směrnice. Ale máme 25 evropských směrnic, které velmi podrobně řeší zdraví a bezpečnost. Potom bude následovat ještě závěr. Teď je ta první část, tedy úvod. Byl jsem požádán, abych se vyjádřil eh, k některým rušivým technologiím a jejich dopadu na pracoviště, zejména Jde o digitalizaci, automatizaci, využívání robotů na pracovišti, včetně eh, virtuální reality a mm, takzvané augmented eh, reality, intenzivnější nebo zvýšené. Nechci ale se opakovat. Asi zajímavější jsou pro nás algoritmy v pracovních tocích pokud jsem to pochopil, tak jste svěřili, pověřili Evropskou komisi, aby realizovala pilotní projekt k algoritmům a k tomu, jakým způsobem zasahují do přijímání rozhodnutí nejenom na pracovišti, ale obecně v evropské společnosti. Pro účely této prezentace bych chtěl říct, že algoritmy používají někteří zaměstnavatelé nejenom proto, aby sledovali své pracovníky, zaměstnance, ale také, aby řešili eh, výsledky, aby mohli řídit eh, výkonnost a chránit eh, chování, to znamená to, jak bude celek reagovat na určité pracoviště nebo na ty výzvy toho pracoviště nebo různé scénáře pracoviště. Vše s cílem zvýšit produktivitu. To znamená, algoritmy jsou používány velmi specificky, nikoli pouze k monitorováním a dohledu. monitoring a dohled je pouze eh, částí. Eh, jde o to, jak budou eh, osoby reagovat spíše na určité prostředí nebo změny. Objevuje se rostoucí jev, o kterém poměrně hodně ví můj kolega, a to je psychofyziologie, kdy eh, Zaměstnavatelé používají eh, konkrétní monitorovací techniky pro měření eh, mozkových signálů, teploty, eh, úroveň stresu a tak dále. A opět jde o produktivitu řízení výsledků výkonnosti. Tyto technologie mohou být poměrně intruzivní a tím se dostáváme k potenciálním zdravotním nebo bezpečnostním rizikům. Ten předchozí slide byl o technologických změnách, které zaznamenáváme, ale hovořili jsme také o takzvané gig ekonomice. Technologická eh, intermediace se také, nebo zprostředkování se používá eh, k vytváření nových eh, vzorců práce. V Irsku a Spojeném království a možná také v jiných zemích máme tzv. nulové hodiny, Eh, nebo někde se také hovoří o pracovních smlouvách bez eh, zaručené minimální hodinové mzdy. To znamená, nemáte a minimální hodin, to znamená, nemáte zaručený žádný minimální počet hodin. Eh, zaměstnavatel se nijak nezavazuje a ani zaměstnanec se nezavazuje akceptovat práci, která mu bude nabídnuta. to je součástí mnohem širšího jevu, takzvaného takzvané falešné eh, samostatné, mm, samostatně výdělečné činnosti, jako o tom hovořil už pan profesor, eh, ať už jde o ty smlouvy eh, mm, nezaručených minimálních hodin, falešné zaměstnávání a tak dále. Všechno to vede k stejným problémům bezpečnosti a zdraví, a sice kdo je chráněn tou legislativou. jsou ještě zde další eh, bezpečnostní a zdravotní rizika. My jsme eh, kromě toho ještě vypracovali eh, takové podrobnější takzvané briefingové mm, dokumenty. Tam najdete detailnější informace. Další část se týká potenciálních a skutečných rizik. První věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že máme poměrně omezený výzkum, který byl doposud proveden. Máme k dispozici určité důkazy o psychosociálních škodách nebo rizicích, které souvisí s tou danou kulturou. To znamená očekávání zaměstnavatele, že budete neustále k dispozici, že budete neustále na telefonu, že budete neustále um, schopen reagovat klientům a tak dále. Potom mm, u virtuální eh, eh, reality takzvané dlouhodobé ponoření, tak tam můžou být, tam máme důkazy o určitých psychosociálních eh, poškozeních. Také to platí pro gigovou, gig ekonomiku nebo ta falešná, falešnou samostatně výdělečnou činnost. Také u těch svalových poruch nebo poruch i kostry, tak existují určité Ehm, důkazy, a to v prostředí, kde pravidelně je interakce mezi robotem a lidmi. Ehm, kdy po člověku se požaduje, aby byl u daného robotu nebo nějak, aby interagoval. A máme důkazy o tom, že toto může vést mm, k těm eh, poruchám MSDs. Ale mm, ty důkazy jsou hodně sporadické, neúplné. A proto v následujících slajdech, kde máme tabulku o e, potenciálních a skutečných zdravotních a bezpečnostních rizicích, tak e, tam u MSD e, poruchách a no, těch případných fyzických střetech mezi roboty a lidmi, tak tam hovoříme pouze o potenciálních rizicích. Co tím říkáme? Jednoduše to, že potřebujeme další výzkum, další důkazy abychom měli ucelnější obrázek na to, co se zde děje. Bakterie vidíte určitá skutečná eh, bezpečnostní a zdravotní rizika. Eh, ta souvisí s těmi nulovými, eh, nebo těmi smlouvami s nulovými hodinami, falešnými, s falešnou samostatně výdělečnou činností. A souvisí to s definicí pracovníka eh, v legislativě o zdraví a bezpečnosti. A na té definici pracovníka eh, stojí veškerá práva. Pokud nespadáte pod tu definici, tak nemáte daná práva. A také odpovědnost, eh, která vyplývá z legislativy BOZP pro zajištění toho, že to dané pracoviště je zdravé a bezpečné prostředí, tak není to potom v tomto ohledu jasné. Máme tady tedy mezeru v zákoně. Spousta osob poskytuje nějaké smluvní služby, které ale eh, nejsou upraveny legislativou pro eh, zdraví a bezpečnost na pracovišti. Proč? Eh, některé osoby jsou v té gig ekonomice, na platformovém práci nebo na dálku, práci na dálku. Proč nejsou pracovníky? v té definici worker. Právní analýza je taková, že pokud tyto jednotlivci se mohou, mohou být v kontaktu s velkým množstvím potenciálních klientů, tak tam není žádná výlučnost eh, provedení služeb a není tam jeden subjekt, eh, vůči komu by byla ta služba poskytována a je zde vlastně jakoby více v úzovkách zaměstnavatelů. také možnost náhrady, eh, náhradníka. Můžete požádat eh, jiného kolegu, aby eh, vás nahradil. To vše má vliv na to, zda spadáte pod definici pracovníka nebo ne. Jaké jsou mezery v zákoně, v legislativě? zdraví a bezpečnosti. Eh, výzkum identifikoval určité eh, důkazy o zdravotních a bezpečnostních rizicích. Na co bychom se měli podívat? Eh, nové chemické nebo jiná rizika u příslušné směrnice. Máme 24 příslušných směrnic a pak tam máme pět obecných eh, směrnic. A potom jsou zde směrnice, které se týkají konkrétního typu práce. To, co to, pak máme pět eh, sektorových směrnic, například se týkají eh, plavidel a tak dále. A potom máme směrnice o fyzických rizicích a ty jsou um, upraveny tak, aby odpovídaly určitým konkrétním rizikům. A proto dává smysl, identifikovat potřebu konkrétní směrnice eh, fyzických rizik, například eh, pro psychosociální poškození. A méně radikálním návrhem by bylo řešit tato psychosociální rizika, která vyplývají z automatizace, falešného eh, samostatného zaměstnávání a tak dále že by se prováděla, pravidelná, že by se prováděla pravidelný přeskum stávajících legislativních předpisů. Asi ta hlavní, ten hlavní nedostatek je eh, ten, který souvisí s eh, automatizací a s tím vyplývající psychosociálními riziky a škody, škodami. Ale potom to souvisí také ještě eh, s MSD, to jsou ty svalově skeletární poruchy. Je tam mezera v současné legislativě, protože spousta jednotlivců eh, v těch eh, falešných pozicích OSVČ nebo v kých ekonomice je to poměrně velké procento, nespadají pod tu definici pracovníka, tím pádem Eh, pro ně neplatí ty základní standardy nebo normy zdraví a bezpečnosti. Potom poruchy eh, MSD obecně. Riziko eh, těchto poruch zaznělo několikrát v přeskumech stávající legislativy k bezpečnosti a zdraví. Pouze některé ze směrnic se zabývají těmito poruchami. Potom eh, mezera, která souvisí s alternativními zdroje energie a zelenými, eh, zelenou energií, měnící se pracovní postupy v souvislosti se zelenými technologiemi. Například mm, nárůst eh, takzvaného pracování, kde jste, pracujete sám, nemáte kolegy, nebo vystavení elektromagnetickému poli. A potom karcinogenní látky nebo mutagenní látky a příslušná směrnice eh, s ohledem na nanolátky, nanočástice a jaký to má vliv. Závěrem můžeme říct, že máme určité důkazy pro psychosociální rizika. Eh, hovořili jsme o, těch, eh, o tom algoritmickém rozhodování, falešném zaměstnání jako OSVČ, ekonomice GIG a bylo by záhodno, kdyby v této věci byl rozšířen eh, výzkum. Máme-li identifikovat jasná rizika, tak eh, by sem mělo patřit to, že by mělo být, eh, doporučení by bylo změnit stávající předpis nebo začlenit tato rizika do současných předpisů, do současných přeskumů všech eh, evropských předpisů, veškeré legislativy. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Pan Richard se asi něco chce zeptat? Ne, já jsem chtěl jenom zareagovat na možné otázky. Děkuji mnohokrát, takže teď mají slovo členové výboru chtějí se na něco zeptat, učinit nějakou připomínku mm, na adresu našich hostů paní Bišer. No, nebude to otázka, spíše připomínka. Nebylo pro vás překvapením. Slyšela jsem o to, jaké výzvy před námi stojí v oblasti bezpečnosti práce a Nebylo pro vás překvapením, že v portfoliu komisaře pro sociální otázky a právo nebylo vůbec zdraví na pracovišti zmíněno? No, to je, jak bych to řekl, zajímavá mezera. Ano. Někteří lidé váhají Dívají se na to jako na spornou otázku a prostě dělají tady ten eh, velký rozdíl mezi prací a volnočasovými aktivitami. Dnes odpoledne tady eh, hovořil již eh, jeden muž a zítra je velice zajímavý workshop o mentálních chorobách. My jsme měli 30 let legislativu, a nemělo to vůbec žádný efekt. Já děkuji. Máte nějaké jiné otázky k této části našeho workshopu? Není-li tomu tak, já jsem chtěla ještě učinit jednu připomínku. My jsme hodně hovořili o změnách a také o definici pracovníka. Jednu věc jsme nezmínili a to je velice důležité a to je pracoviště. Protože eh, většina legislativy je stará 25-30 let a už jsme hovořili předtím o tradičních pracovištích, tradičních způsobech zaměstnávání. A vy jste tu dnes odpoledne seděli, pracovali jste, používali jste komputery, telefony, kdo je odpovědný za vaše pracoviště, kdo je zodpovědný za ty židle, v níž seží, sedíte, kdo je odpovědný za ty problémy s krkem, s šíjí, které některé z, ví, z vás máte, když trávíte většinu dne tím, že koukáte do svých tabletů. To je vaše pracoviště, ale není to kryté nějakým nařízením o pracovišti a tato myšlenka o změně vnímání práce, pracoviště, e, dále sladěvání soukromého a pracovního života, my se na to musíme prostě začít dívat úplně z jiného pohledu, zda vůbec ta stávající legislativa je ještě vhodná. Děkuji mnohokrát, vzhledem k tomu, že já musím, musel, nemohla jsem odejít dříve, a proto jsem neměla příležitost zeptat se paní Deli na, na tu záruku pro mládež. A musím říci, že my jsme na úrovni Evropské unie měli peníze, měli jsme fondy, měli jsme projekty, měli jsme programy pro boj proti chudobě zejména dětí. A například já jsem ze Slovenska a v rámci Evropského sociálního fondu jsme měli možnost čerpat peníze pro naše marginalizované komunity, které jsou velice ohroženy chudobou. A my jsme některé projekty zrealizovali, vůbec nic se nezměnilo. Nakonec ta situace se zhoršila. Eh, co musíme udělat jinak tak, abychom ty peníze efektivně vynaložili. Děkuji vám za tuto otázku. Eh, já se domnívám, že toto je důležitý okamžik, abychom si uvědomili, jak budeme nakládat se chudobou dětí. My se pouze stále učíme a je to stále ještě relativně nová oblast politiky. Měli jsme politiku proti chudobě, to víme, během dlouhou dobu, ale neměli jsme nějaký koncept z fokusu z pohledu přímo na dítě z tohoto pohledu se domnívám, že například politiky romské byly také generické eh, v souvislosti s, eh, se společenstvím s komunitou Romů jako takových. A já jsem přesvědčená, že v rámci této šance pro dítě nebo zárukou pro dítě můžeme eh, lépe využívat ty fondy adresně, protože to zatím nebylo tak běžné. A e, vy i komise už jdou po této cestě týkající se specifikace cílů, uvádění dětí jako skupiny, která musí mít prioritu v sociální integraci. Dřív tady ty jednotlivé skupiny nebyly jmenovány, dřív, co si vzpomínám, tak v tom víceletém finančním plánu do roku 2020 nebyly specificky zmiňovány děti, tedy alespoň co já vím. A teď je tady návrh, aby tam děti byly uvedeny, je tady také návrh, aby tady byly přímo uvedeny i podmínky, kde specificky členské státy musou mít strategie pro potírání chudoby dětí a je třeba také sbírat eh, údaje eh, o negativních podmínkách. Potom také je tady návrh na určité indikátory a monitorování, když už děti budou specifikovány, uváděny v souvislosti se FID, ale návrhem je, aby eh, toto bylo ještě šířeji pojato, aby tam dítě bylo až do 15. roku věku. A pak, teda původně to mělo být od 0 do 15, teď by to mělo být od 0 do 18, jak si ta definice dítěte. Mm, a pak přijde vyjednávání toho víceletého plánu a bude třeba tedy zargumentovat a vím, že komise tady uvádí nižší čísla, než která navrhuje parlament pro vybavení fondu. Zdá se mi, že mm, eh, jaksi určení fondů, umožnění přístupu k ním eh, za adresného uvádění dětí, provázanost a snaha, aby se děti stále více dostali do eh, fokusu, byť to není snadné. Udělali se tady větší propojení a dá se dítě do středobodu. Já tím nechci říct, že by se měli vylučovat dospělí a jiní, ale prostě tato idea dá do středobodu sledování dítě je skutečně velmi mocná. Jistě Dovolíte-li mi ještě jednu otázku? Myslím si, že také musíme jasně stanovit priority. Nemůžeme jenom hovořit o dětech a o nebezpečí dětské chudoby, ale myslím si, že je třeba zmiňovat se také o vzdělávání a o těch vzdělávání předškolním věku. Ale tady se to tak velmi různí mezi jednotlivým, v jednotlivých členských státech. Děti, které eh, E, které jsou sociálně vylučovány, vlastně nechodí vůbec do těch předškolních zařízení. A například e, tam eh, v segregovaných oblastech je přístup do těch předškolních zařízení velice těžký, zejména pro tu romskou komunitu. Já jsem se chtěla zeptat, zda máte nějaká data, která by vypovídala o tom, kdy je nejlepší eh, zahrnovat eh, nebo kdyby v jakém věku by děti měly vstoupit do toho předškolního zařízení. Já si myslím, že to je mezi druhým a třetím rokem dítěte. To je velice důležité pro socializaci dětí. Tento týden ve Spojeném království jsme si vyslechli zprávu o tom, jak děti se objevují ve školách a byly tam některé zprávy o to, že některé děti mm, eh, přicházejí do školy, když je jim 4-5 let a nejsou schopny. Eh, přicházejí v plínkách a že se tady velice liší situace. A myslím si, že ten nejdůležitější věk pro tu socializaci dětí je mezi druhým a třetím rokem. A to, co se učíme, zejména v zemích, kde velmi pečují o děti, že tady je nerovnost, že některé že ty děti, které se tam nedostanou, by to nejvíc potřebovaly. A my jsme hovořili o kvalitě, hovořili jsme o tom, zda si to mohou vůbec rodiče dovolit. A tady je třeba, abychom adresovali problém nerovnosti a nerovnosti. A teprve teď vlastně získáváme ty potřebné údaje. I když ta služba je třeba mm, zdarma, tak ty děti nepřijdou a to je pravděpodobně kulturní fenomén. Ano, promiňte, a to bude asi poslední otázka. Víte, já jsem pracovala se mm, eh, sociálně obtížnými děti a s romskými segregovanými komunitami. A dlouho to vypadalo tak, že přetnout tento kruh se podaří prostřednictvím vzdělávání, ale teď nejlepší postupy nám ukazují, ukazují, že to není vzdělávání, ale bydlení. Protože i když školy jsou zdarma, oni tam nechodí, nenavštěvují je, protože žijí v tak špatných podmínkách, že rodiče, kteří nepracují, se prostě ráno vůbec neprobudí a nevemou ty děti do školy a ani ty děti neznesbudí. Takže je to v podstatě velice jednoduché, ten důvod, proč děti nechodí do školy. A já bych ráda viděla v rámci toho raného předškolního věku, Pomohlo by situaci, kdyby se z toho udělala povinnost navštěvovat to předškolní zařízení v raném věku? To je zajímavá otázka. I v jiných částech světa, zejména třeba v určitých částech Ameriky a Afriky, zavádějí něco, čemu říkají eh, platby rodinám, matkám v hotovosti a to e, tyto platby rodiče dostanou pouze v případě, že jejich dítě navštěvuje nějaké předškolní zařízení a výsledky jsou poměrně pozitivní. Já se domnívám, že musíme být velice opatrní v této oblasti, e, protože to by se mohlo překlopit v to, že by se nám říkalo, že prostě obvinujeme matky. Měli bychom prostě dávat jiné, jiné eh, pobídky rodinám, aby své děti do těchto předškolních zařízení vodili. A samozřejmě vzdělávání, jak říkáte, je důležité. My teď máme programy, které se snaží vzdělávat rodiče o významu a také programy o podpoře rodičů, ne abychom prostě nějak ze zhorem něco říkali, eh, protože eh, rodiče budou v té konkrétní situaci Takže děkuji vám mnohokrát za vaše trpělivost, děkuji vám také za to, že jste tady s námi byli, že jste se s námi podělili o vaše poznatky a velice doufám, že zůstaneme v kontaktu. Vy máte všechny ty údaje a my máme tolik otázek a tolik dalších témat k diskuzi, takže se velice těšíme na další spolupráci. Děkuji mnohokrát. Thank you